Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dobrý den, vážení kolegové. Víte, že je tady spousta stavenišť v Bruselu a to způsobilo, že jsem bohužel nemohl dorazit čas a ostatní kolegové také. Je to tedy spoždění, které ještě zapadá do té akademické čtvrthodinky. Takže to je vysvětlení, proč budeme muset tedy začít o něco později, nebo začínáme později. V každém případě vás velmi srdečně zdravím už po třetí během tohoto týdne. Chci se vás zeptat, souhlasíte s návrhem pořadu jednání? Ano, takže tím je návrh pořadu jednání přijat. A tím se dostáváme k bodu dvě. Chtěl bych poukázat na to, že naše jednání je veřejné, přenáší se na internet, a k dispozici jsou odpovídající jazykové mutace nebo tlumočení v tomto případě. Hlasování jsme odložili. K tomu ještě později zaujmu stanovisko. Chtěl bych také pokázat na to, že 7. listopadu do 16.10, to znamená dnes, bude budeme mít společné zasedání s rozpočtovým eh, výborem. To jsou tedy body, které máme nyní začleněny do našeho programu, takže myslím, že bychom mohli započít s naším programem, to znamená, budeme mít slyšení navrhovaných členů Evropského účetního dvora. Jako prvního bych vyzval kandidáta, který byl jmenován řeckými orgány. Srdečně vás vítám, pane Nikolausi Milionisi. Dali jsme vám eh, k dispozici dotazník, ten jsme vám zaslali a byl bych rád, kdybyste dnes učinil úvodní prohlášení. Srdečně vás vítáme. Máte slovo. Dobré ráno, pane předsedo, mé úvodní prohlášení bude v angličtině a pak odpovím na vaše dotazy ve své mateřštině. Takže ctění po, pane předsedo, poslance poslankyně výboru pro rozpočtovou kontrolu je by velkou ctí, že pro vás před vámi mohu stanout a ucházet se o vaše příznivé stanovisko k mé kandidatuře. Vaše příznivé stanovisko potvrzí, potvrdí vaší důvěru Eh, v mojí nestrannost a v mé profesní schopnosti a bude to začátek našeho institučního dialogu a kooperace. Pocházím z malého městečka na západě Řecka, z zemědělské rodiny, která mě vychovala eh, v hodnotách upřímnosti a píle. A dokončil jsem své všeobecné vzdělávání, základní vzdělávání ve svém rodném eh, městě a pak jsem studoval právo na Tenské univerzitě, eh, kde jsem, od které jsem získal i stipendium. A poté jsem eh, přijal přijímací zkoušky na státní školu veřejné, veřejné zprávy a sloužil jsem pak své zemi jako soudce, podařilo se mi proniknout hluboce do veřejného práva, veřejných financí, zodpovědnosti na Pařížské univerzitě, kde jsem se rovněž účastnil eh, konferencí na francouzském eh, u francouzského účetního dvora Cour de Compte a pak jsem pracoval jako eh, ataše u Evropského účetního dvora. A všechny tyto skutečnosti mi umožnily, abych se seznámil s evropskými finančními mechanismy, a s významem nových auditových postupů. Přičemž jsem si byl více vědom významu mezinárodní spolupráce. Také mi pos- tak byl poskytnut základ, pokud jde o výzkum teorie finančního práva. A mé zkušenosti a mé vzdělání mi umožnilo také pomoci jakožto účastník ve výborech, které připravovaly auditový systém mé vlastní zemi. Zároveň s tím jsem rozvíjel svůj zájem o malbu a literaturu. A e, tak jsem měl díky tomu možnost vnímat svůj obor ličtější perspektivou, chápat lidskou společnost a e, včetně toho, jaká bolest se často skrývá za statistikami a grafy. Já jsem přesvědčen, že e, Evropský účetní dvůr, který jakýmsi finančním svědomím Evropské unie může vykonávat svůj vliv prostřednictvím eh, všech opatření, která vysílá. Jeho zodpovědnosti, auditové metody, zprávy a stanoviska týkající se provádění evropského rozpočtu jsou způsobem, jimž může být prosazen finanční zájem Evropské unie. Prostřednictvím svých auditů Evropský účetní dvůr dává parlamentu, Evropskému parlamentu spolehlivé a nezávislé informace, které mu pak umožňují eh, zkoumat eh, evropský, eh, tedy účinnost evropského účetnictví a nakládání s prostředky. Účetní dvůr se prokázal být dobrým partnerem Evropského parlamentu, který dává asistenci, pokud jde o proces absolutoria a jakožto eh, potenciální člen Evropského účetního dvora se vynasnažím, aby Evropský parlament a celé společenství bylo informováno o zjištěních účetního dvora v rámci plodného dialogu a v duchu eh, upřímné a plodné spolupráce. Vím, že Evropský parlament, jakožto jedno, jedno z ramen um, legislativ, legislativního orgánu provádí eh, a vytvá, rozpočtový orgán, tedy také hodnotí um, aktivity, finanční aktivity a rozpočtové aktivity Evropské unie. A já jsem si vědom toho, že eh, se neustále snažíte přispívat eh, novými podněty k lepšímu fungování Evropského účetního dvora. A nyní zde před vámi stojím a hladím Eh, vstříc horizontu, kde mohu uplatnit všechno, co jsem se naučil eh, a co jsem poznal, abych uvedl do praxe v příštích letech. Pokud tedy se příznivě vyslovíte k eh, mé kandidatuře, tak já se budu snažit přispívat se spolupra- ve spolupráci s mými kolegy a s vámi ke zlepšování instituční role účetního dvora, jakožto toho zraku Evropského parlamentu ty, ta, a ochrany finančních zájmů Evropské unie, zejména tedy nás všech. Děkuji vám za pozornost a za zvážení mé kandidatury. Děkujeme. Pane Milionis? Vážené dámy a pánové, nyní předávám slovo vám, abyste položili otázky nebo dodatečné otázky představení našeho kandidáta Milionise. Kdo si žádá slovo? Ines Ayala Sender, prosím. Sí, gracias, presidente. Sí, en primer lugar, dar la bienvenida. Oh, pardon. Děkuji za slovo, pane předsedo. Samozřejmě na úvod bych vás eh, z té ráda přivítala. Vítám vás, eh, co by kandidáta já sama jsem se trošku opozdila, protože jsem měla schůzi eh, politické delegace, ale jsem velice ráda, že zde vidím pana Nikolause Milionise, co by kandidáta za člena Evropského účetního dvora. Myslím si, že váš eh, životopis na nás učinil velký dojem. A co se týče e, eh, návrhu, které máme pro budoucnost Evropského účetního dvora, tak jedno z těch doporučení se týká také e, vzdělání a zkušeností těchto e, kandidátů v jejich vnitrostátních účetních systémech, takže pro nás e, jsou vaše zkušenosti velice důležité. Hmm. Jak jsem slyšela, tak zejména v těch posledních letech jste se právě také účastnil i činnosti Evropského účetního dvora a soustředil jste se zejména na Španělsko. Eh, protože právě Španělsko mělo kvůli hospodářské krizi eh, velké problémy, když se jedná o celou celoevropskou krizi, rozšířenou krizi. Možná bych vás požádala, abyste nám řekl něco více o veřejných financích obecně. A zda byste se mohl zaměřit na svou zemi. Hovořil jste o závažných nedostatcích, které jste zaznamenal Eh, během eh, vaší dlouhé praxe. Možná byste nám mohli ještě podrobně vysvětlit, jak vaše minulá činnost Eh, mohla ovlivnit třeba legislativu nebo eh, akce, nebo mm, akce, k nimž jste přistoupili, jak to vlastně všechno mohlo ovlivnit eh, i stav veřejných financí v Řecku. Pak se chci ještě zeptat na něco k bodu 8. Hovořil jste poměrně rozsáhle o své činnosti v oblasti veřejné služby, v oblasti veřejného financování a já bych k tomu také ráda položila otázku. Chtěla bych se zeptat na to, jaký... Já sama... Eh, pardon, týká se to tedy veřejného financování. Velice zajímavě popisujete svou činnost, ale možná byste nám o tom mohl říct ještě více podrobností. Protože to je jeden z nejdůležitějších aspektů vaší práce. A můj poslední dotaz. Ehm, také zde máte pozoruhodný ehm, seznam různých eh, publikací, které jste ve svém oboru vypracoval. A také jsou tam, eh, v jedné publikaci z loňského roku jste hovořil o konkrétní události, o konkrétní věci. Hovořil jste o určitých procesních zárukách, které jsou vyžadovány E, pro činnosti Evropského účetního dvora. To si myslím, že je také velice zajímavý aspekt, protože my jste vlastně společně s Olafem pracujeme na podobné věci a zajímalo by mě váš e, podro, podrobnější názor. Zajdově. Děkuji. Hlásí se ještě někdo s otázkami? Není tomu tak? Tak prosím o odpovědi. OK. OK. Der next ist Jan Mulder, bitte. Jan Mulder má slovo. Děkuji. Takže to kurikulum víte, váš životopis je působivý, a přesto mám otázku. Tedy celé roky je v Řecku problém s kontrolou zemědělských dotací, které, přestože platební systém byl založen na platbě na hektar, tak neexistoval žádný jednotný systém, nějaký rejstřík pozemkový. Takže by mě eh, zajímalo, jak je možné uplatnit systém jak, když máte neadekvátní e, registr, rejstřík eh, pozemku. Chci vědět, co se s tím dá dělat, co by se dalo e, zlepšit v této otázce absence katastru v Řecku. A co by s tím mohl dělat účetní dvůr? Dank, als next. No, krát děkuji. Další je kolega Odi a pak eh, pan Balticis. Děkuji, pane předsedo. Jménem EPP bych vás chtěl také přivítat, pane Milionisi. Chtěl bych vám poděkovat za upřesnění, která jste nám poskytl v účetním dvoře je nutné naplňovat následující podmínky. Za prvé musí být člověk odborně schopný z hlediska auditorské činnosti a za druhé je nutné dodržovat etická pravidla a zvláště nezávislost. Co se týče odborných aspektů, máte životopis, který z profesního hlediska auditorské činnosti se zaměřuje na veřejnou zprávu Myslím si, že toto uspokojuje eh, náš výbor pro kontrolu rozpočtu, ale chtěl bych se vás zeptat na účty v Řecku. Byl jste členem řeckého eh, kontrolního úřadu. V tisku se objevovaly zprávy, že tyto účty nebyly správné a přitom byly kontrolovány řeckým účetním dvorem. Vy, když jste byl členem tohoto řeckého účetního dvora, Hodnotil jste finance řeckého státu. Mohl jste během této činnosti z odborného hlediska upozornit na to, zda jsou nesprávné nebo správné tyto účty. Podle toho, co prohlásila Evropská komise v tomto hodnocení ohledně Řecka, komise musela vycházet ze statistik a nikoli z účtů, s kterými měla velké problémy. Jak byste to mohl schrnout nebo nás ujistit ohledně vaší pozice v tomto řeckém úřadě? Moje druhá otázka se týká vaší nezávislosti. Vy jste popsal váš osobní původ, vysvětlil jste, že jste skromný a pokorný člověk, což je vám k Cítíte se opravdu nezávislý vůči řecké vládě, protože jako člen tohoto Evropského účetního dvora budete muset přijímat stanoviska, která mohou rozladit vaši vládu. Mohl byste nás ujistit ohledně toho, že jakmile budete jmenován, tak budete skutečně nezávislí na řecké vládě? Mnohokrát děkuji. Pan Balticis jako další. Ačiū gerbiamas pirmininkė, mm, gerbiamas pretendentė. E, gal mano Pani, Pane kandidáte, já bych se zeptala něco, e, co je trošku z jiného soudku, když na to se ptali moji kolegové. Váš popis odborných kvalifikací, ten e, je naprosto v pořádku, to v nás nevzbuzuje naprosto žádné pochyby. Každý člen je do určité míry, ať už do menší nebo do větší míry, přece jenom trochu závislý na eh, vládě své země. To já bych si chtěla zeptat, proč se chcete stát členem Evropského účetního dvora? Práce v Evropském účetním dvoru je dost taková technická, odborná. Ehm, chcete si zřejmě také splnit eh, své osobní eh, ambice, ale vypadá to, že už teď máte poměrně vysoké postavení ve své vlastní zemi. Děkuji. Hesva Takákis jako poslední v tomto kolečku. Děkuji. děkuji. Pane předsedo, pane Milinesi, vítejte na našem středu, na našem výboru. Eh, když já se ohlížím tedy v kontextu své, na, na, svoje, na svoji vlastní profesní dráhu. Viděl jsem mnoho životopisů a ten váš na mě skutečně zapůsobil eh, a cením si všech vašich eh, zkušeností a všech těch informací a všeho, čeho jste se účastnil i v rámci uči, eh, řeckého účetní, účetního dvora. Je to opravdu působivé. Myslím, že jste správnou, správnou osobou na výkon této funkce. Ale Můžete nám říct, eh, do jaké míry budete eh, nezávislí a féroví vůči naší zemi, zejména v těch klíčových oblastech? Výroční zpráva Evropského účetního dvora je přesně eh, tím místem, kde je toto důležité v souvislosti třeba s problémy, které musela naše země řešit. Jinak vás ještě jednou vítám. Mnohokrát děkuji, takže to je celá řada otázek. Pane miliony. prosím o odpovědi. A tím... Eh, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις, ευχαριστώ πολύ για τα καλά. Děkuji za tyto eh, položené dotazy, děkuji za vaše laskavá slova. Takže nejprve k prvnímu dotazu od paní Ayala Sender, která se ptá, do jaké míry jsem přispěl ke změnám eh, reformě v rámci řeckého účetního dvora. Pokud jde o tu příjmovou stránku, tak tam eh, byl můj přínos skutečně čistě formální, protože všichni věděli, že musíme vytvořit nový legislativní rámec, abychom měli nějaký příjem do rozpočtu, protože tam byl problém skutečně rozpočet nefungoval tak, jak měl. Další otázka, otázka eh, preventivní. My jsme tedy poslední, kdo přistoupili k preventivnímu monitorování eh, výdajů v Evropě. Je to instituce, která působí velmi dlouhodobě, stará několik set let, ale je pravda, že tam byl trošku problém v té tradici um, řeckého správního systému nebo správního života. Byl to strukturální problém, tak říkajíc. A <clears throat> MMF, měnový eh, eh, fond mezinárodní, potom řekl, že musíme eh, omezit některé postupy a můj příspěvek k té, v té fázi vytváření eh, toho zákona z roku 2010 a přijetí prezidentského dekretu, eh, tam to bylo opravdu eh, velice složitá, složitá cesta. Snažíme se, snažíme se samozřejmě bojovat s mnoha lety určité kulturní tradice a vnímání a to by si vyžádalo změnit situaci jak na straně výdajů, tak i příjmů. A jinak um, je jasné, bylo jasné, že pokud si nestanovíme jasné cíle, nemůžeme měřit ani dosažené výsledky našeho úsilí. to je problém, eh, který jsme měli až v podstatě do 90. let, že jsme nevěděli, co je skutečně účinné. Měli jsme v tomto ohledu spoždění oproti jiným zemím, měli jsme některá pravidla, která byla už zastaralá. Začali jsme eh, tím, že jsme vyhodnotili eh, veřejné politiky jako takové, to znamená stát, státní zpráva pak přistoupila k určitému hodnocení, a, e, ale bylo zřejmé, že, že to nebylo dostatečné. A pokud jde o výkonnostní audit, tak um, to se stalo v roce 2010 na žádost Mezinárodního měnového fondu. A když se podíváme na text roku 92, to znamená eh, eh, tedy 2012, tak eh, ten evropský styl auditu, tak tam opět teda byla, byla inspirace z Francie, nová forma zprávy a text z roku 1998. Eh, Opět je odrazem mých zkušeností z Evropského účetního dvora, i když teď už je to překonané, protože kompetence účetního dvora se rozšířily. Vstoupily do toho některé nové prvky, vý, rozvinul se ten takzvaný výkonnostní audit, který tehdy byl ještě v plenkách. A pokud jde o ten eh, text eh, zákona z roku 2012, tak eh, to právě odpovídá již skutečně zavedení výkonnostního um, auditu i v Řecku. Teď pokud jde o tu otázku týkající se zemědělství a zemědělských výdajů a dotací, tak eh, ta pomoc zemědělcům představuje eh, skutečně trnité téma z hlediska minulosti, ale eh, její dopa- jeho implikace cítíme až dodnes. <clears throat> Takže v první řadě existovala ta, byly chyby v, ve správě provázené eh, často skandály. A pak, jak se správně poukázali, neexistoval uh, žádný ten eh, katastr nebo rejstřík uh, těch pozemků. A uh, po, po roce 2000 jsme pak přijali kroky k vytvoření takového registračního systému, ale i to bylo pak um, poznamenáno některými skandály v souvislosti s organizací této práce. A je, já jsem tehdy eh, působil v účetním dvoře, eh, kde jsme eh, zkoumali některé právě dohody způsoby, byly tam některé projekty, které se týkaly vytváření tohoto katastru a nám se podařilo Eh, tuto záležitost posunout a pokročit v ní, ale protože eh, tam byly určité soukromé dílčí zájmy, kterých se toto eh, dotýkalo, byla potřebná práce topografů samozřejmě a to je, to je práce, která si vyžádala hodně času a často jsme se museli obracet i na soudy, na spravedlnost, abychom překonali některé překážky. Každopádně děkuji panu Odimu za, za, sl, za jeho slova. A, takže pokud jde o mou nezávislost. Já jsem původně soudce z tohoto titulu jsem naprosto nezávislý hodně samozřejmě závisí na reputaci, kterou si eh, vybudujeme. A která nám potom umožňuje jednat i vůči vlastní vládě. Já jsem eh, v průběhu své kariéry musel čelit několika ministrům, několika vlivným žurnalistům také a nic toho mi nezabránilo vykonávat mou práci tak, jak se má. To znamená, že nemám žádnou poskvrnu, pokud jde o reputaci mé nezávislosti, nezávislosti v mé vlastní, vlastní zemi. Účetní dvůr na instituční úrovni je tak trošku v opozici, dalo by se říct, vůči vládě. Čili nemůžeme než být nezávislí. To neznamená, že se někdo nesnaží podkobávat eh, naši nezávislost, ale z našeho hlediska je to naprosto um, neotřesitelný princip. A pokud jde o některé účetní podvody, ke kterým eh, docházelo a které se donesly až do tisku, tak řada účtů, pokud jde o kontrolu a posteriori, tak tam někdy docházelo k tomu, že tam ten správce těchto účtů pak spravoval účty i někoho, kdo z toho mohl mít zisky v rámci jeho vlastní rodiny. Každopádně víte, že máme trošku zastaralý systém preventivní kontroly. Je to teďka si tradice 150, 150 letá. Chyběla tam ta represivní kontrola, ale tuto tradici jsme již opustili. Πραγματικά θέλω να γίνω. Ε, ε, θα εννοείται βέβαια γιατί έχω και τις άλλες Dále jste se ptali, jak bychom měli pokračovat dále, co, by se, co bychom teď měli učinit. Hovořili jste také o tom, že vlastně mám paralelně více profesních aktivit, ale tak tomu u mě bylo vždy. Samozřejmě jsem si vědomý toho, že č- práce nebo činnost eh, člena Evropského účetního dvora je nesmírně důležitá a závažná, ale já i nadále budu číst odbornou literaturu, budu navštěvovat výstavy, já to takto dělám vždy a v tom budu pokračovat. Myslím si, že je důležité stále sledovat aktuální dění, protože jinak najednou eh, budete mimo já se opravdu skutečně chci stát členem Evropského účetního dvora. Zhruba před 20 lety jsem měl příležitost působit jako ataše v kabinetu jednoho z řeckých ministrů. A chci ještě říci, že tady opravdu eh, oblast umění mi velice blízká mého srdce a nadále se o tuto oblast budu ehm, zajímat. Ještě chci poděkovat eh, panu Kasovi za jeho milá slova. Co se týče eh, roční výroční zprávy soudního dvora, tak ta, soudní, ta zpráva na, na Řecko hodně upozorňuje, ale nejsme tam jediní. A nejsme jediní, kdo vlastně se musí vypořádat s tou otázkou různých střetů zájmů. Je zde otázka tedy, jak, jak, se bude, jak, jak, jak na zájem spolu budou spolupracovat Evropský účetní dvůr s řeckými nejvyššími orgány. Musíme se ze svých minulých chyb poučit. Děkuji. Dank. Ano, mnohokrát děkuji. Pane Milionisi. Eh, nyní paní Gresle. Mnohokrát děkuji. Já bych chtěla hovořit tak trochu za sebe, výjimečně. Já mám určité problémy s vaší kandidaturou, pane Milionisi. Já vás neznám, ale mám určité obavy. Vy jste byl eh, předsedou NKU, účastnil jste se mnoha důležitých rozhodnutí. Takže byla bych ráda, abyste mi řekl, co mohu očekávat od vás jako od vaší osoby. Víte, že my musíme skládat účty evropským voličům a já bych byla ráda, kdybych jim mohla říct, že jsme tady neudělali nějakou chybu. Také bych chtěla vědět, jakým způsobem jste byl jmenován do výboru, který se zabýval těmito finančními eh, záležitostmi. Já jsem roku 2007 a 2010 byla v Řecku a zabývali jsme se financováním. To bylo fellow up to byla ta první návštěva a důvodem druhé návštěva, návštěvy byly eh, zemědělské dotace. Roku 2007 jsme pokaždé navštívili NKU Řecka. A pokaždé jsme měli co dočinění s NKU, který nebyl příliš ochotný, nechtěl hrávat eh, svoji roli. Takže já s tím mám určitý problém. Vlastně vy patříte k těm eh, služebně nejstarším členům NKU Řecka, není jste eh, navrhován zde. A proto bych chtěla vědět, co jste vy osobně dělal proti těmto špatným poměrům. Víte, my jsme tam konstatovali takzvané stínové účetnictví rozpočtu. Eh, tady skutečně bylo velice obtížné rozpoznat ty reálné dluhy. Já bych tady nechtěla eh, vyvolávat nějaký dojem předpojatosti, ale pro nás je téma Řecka velmi důležité. A je to důležité pro každý členský stát, protože tady eh, samozřejmě trpí i evropská solidarita, protože některé věci se připouštěly příliš dlouho. Roku 2010 jsem realizovala druhou návštěvu Řecka. A tehdy jsem měla docela dobrý dojem. Ale je to tak vždycky, když se eh, někam vracíte, tak jsou to často lidé, kteří říkají, my jsme tady teprve čtyři týdny, za to mohou předchůdci, teď to bude všechno mnohem lepší. Pak tam přijedete později a opět vám budou říkat, ti předchůdci za všechno mohou a teď to bude lepší. Víte, já už začínám být unavená tou, to hrou a byla bych ráda, eh, kdyby tady byla větší věrohodnost a kdyby skutečně jste měli větší přesvědčovací sílu v tom konání. Proto přesvědčte mě, prosím. Já jsem eh, například eh, viděla eh, místo, které máte z hlediska korupce. To znamená, je tam, jste za Kolumbií a dalšími zeměmi jako Djibouti a další, například Swahiland a podobně. Já si myslím, že tato funkce si zasluhuje, abyste se jí plně věnoval to znamená na plný úvazek. Proto si kladu otázku, proč jste se nepokusil zabránit celé této katastrofy, nebo co jste dělal v tomto smyslu? No, krát děkuji. Páne Milionesi, můžete přímo odpovědět. Eh, θα ήθελα να απαντήσω στις eh, ερωτήσεις Ano, jistě, že mm, rád odpovím na vaši otázku. Uvědomme si, že já jsem eh, byl pouze jedním eh, z, mm, z, z těch vyšších úředníků, ale rozhodně jsem nebyl eh, předsedou. V průběhu řecké krize tak toho jsem tehdy ten nemohl s tím nic dělat, ale bylo to přece v, v tisku, říká paní Kresle. Ano,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 podle zákona tehdy nic dělat. Nebyla to naše vina. Samozřejmě, že jsme se snažili. Snažili jsme se rozšířit koncepci toho, co znamená audit v Řecku. Právě třeba z hlediska koncepce výkonnostního auditu, ale tím jsme se okamžitě dostali eh, do konfliktu s ministrem hospodářství a s ministerstvem hospodářství, protože my máme ověřovat důvěryhodnost, autentičnost informací. My jsme poté byli kritizováni a pak bylo řečeno tedy, že jsme se dostali do měnové unie na základě falešných eh, údajů. A byli jsme obvinováni, jako kdybychom selhali v naší funkci, ale naše ruce byly doslova svázány. Nemohli jsme eh, dělat více, než co jsme dělali, protože interní audit jakožto koncepce tehdy prostě neexistoval. To bylo něco, co se zavedlo až v roce 2010. Eh, v, ve volbách, když byly volby v roce 2010, tak už jsme do těchto eh, vo, voleb se už šlo z dluhy, které byly nad maastrichtskými kritérii. A mm, řecké statistiky pak e, říkají, že jsme byli 9 stupňů nad těmito kritérii jistě, čili je to oprávněné ten hněv. Pak komise řekla, že to bylo 13 až 14 nad e, maastrichtskými kritérii. Ale my jsme byli naprosto nemohli jsme s tím zkrátka nic dělat. Lidé nás sice obvinovali, že jsme neodváděli naší eh, roli správně, jenže my jsme ani nic dělat nemohli vzhledem eh, ke korupci, která byla systémová. Já jsem se díval na, já jsem přihlížel těm indikátorům korupce. Samozřejmě, že to není vůbec lichotivé že, jsem, že jsme museli působit eh, v eh, takovém systému. Když jsme se pak zabývali plány na změnu systému, tak přišel ministr a řekl, můžete nám pomoci. Dokonce se mi snažil velmi zdvořile dávat peníze, přestože jinak vypadal, stvářil velmi upřímně. Já jsem mu řekl, vůbec mi to neukazujte, jestli budete pokračovat, zavolám policii. Bylo prostě neuvěřitelné, že se vůbec o to pokusil. A je jasné, že pokud se pokoušel uplatit mě, tak se asi pokoušel uplácet i ostatní. Bohužel tedy korupce byla něčím, co je v Řecku velmi rozšířené, jako jablka na stromech. Mnohokrát äh, děkuji. Pane Milionisi, já bych ještě navázal na tento bod, protože tady opravdu e, se objevuje důležitá otázka. V podstatě e, Řecko je teď 30 let už členem, 40 let členem Evropské unie. A když jsem vás dobře není pochopil, proto vkladu tuto dodatečnou otázku, tak vy říkáte, že řecké NKU správních eh, a hm, jaksi podstatných důvodů nebyl schopen zajistit ověření řeckého rozpočtu tak, aby byly zmapovány nesrovnanosti a problémy, které byly nyní konstatovány trojkou. Zjevně to vypadá tak, pokud jsem vás dobře pochopil, že NKU v Řecku eh, z právních důvodů, reálních důvodů nebyl schopen učinit tuto prověrku veřejných financí. A pokud to tak je, tak si kladu otázku, zda členský stát Řecko vůbec bude moci eh, dostávat prostředky v budoucnosti z hlediska Evropské unie. Jak se na to díváte? Πράγματι, κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα είναι μέλος της, των Ευρωπαϊκών je pravdou, že po řadu let je Řecko členem Evropské unie. Od roku 1980 eh, jsme se stali členem Evropské unie, předtím to bylo Evropské společenství. A kam zařadit NKU Řecka? Je pravdou, že z právních důvodů a také z faktických důvodů pravomoci řeckého NKU jsou omezeny a zůstávají omezeny. Úlohou NKU zůstávalo to, že e, mělo vypracovávat určitý plán e, z hlediska sledování těchto účtů. Ale vzhledem k tomu, že jsme tady museli postupovat v těchto podmínkách, tak nemůžeme ale z toho vyvozovat, že NKU nemělo vůbec žádnou úlohu z hlediska naplňování rozpočtu. Ale musíme konstatovat, že celkový systém, který existuje v Řecku, byl v minulosti koncipován tak, že stanoviska řeckého NKU nebyla eh, diskutována řeckým parlamentem. Teprve nyní dochází k tomu, že stanoviska řeckého NKU jsou předávána příslušnému výboru řeckého parlamentu. Diskuse ohledně těchto stanovisek řeckého NKU v rámci řeckého parlamentu, to je eh, nový postup minulosti jsme vydávali stanoviska, aniž by parlament eh, je dostatečným způsobem zohledňoval. Máte pravdu, když se ptáte, jaká byla naše činnost v minulých letech, zvláště z hlediska evropských plateb. Zneužívání, ke kterému docházelo v minulosti, na sebe někdy nabíralo obrovské rozměry z hlediska evropských částek. Možná eh, je to vysvětlitelné z důvodu eh, zaměření celého systému. Tyto pomoci byly poskytovány, aniž by docházelo k ověřování interního kontrolního vnitrostátního řeckého systému. Je pravda, že to byl takový trochu danajský dar. A navíc e, to byly částky nebo prostředky, které byly poskytovány vlastně e, bez dostatečné kontroly. Takže máte pravdu, když hovoříte o tom, že se dá spochybnit e, důvěryhodnost mojí zemi v tomto smyslu. Pan Ody. Musím konstatovat, že tato slyšení jsou čím dál zajímavější já nebudu klást stejnou otázku ohledně strukturálních fondů, ale spíše se obracím na komisi. Já neznám podrobně jednotlivé kapitoly vyjednávání o přistoupení kandidátských zemí, ale myslím si, že v případě tohoto přistoupení je tam kapitola ohledně rozpočtové kontroly a kontroly zprávy. To znamená, že vstup eh, této země proběhl aniž se eh, prověřily instituty kontroly tak, jak fungují v dané zemi. Já nevím, jestli komise ověřuje tyto postupy. Proto se obracím na komisi. Jak bylo možné souhlasit se vstupem určitého kandidátského státu, aniž by se ověřilo, že tento stát respektuje principy kontroly a posteriori, tedy následné kontroly, protože nám bylo řečeno, že toto nefungovalo. A e, jak je možné, že se přistoupilo na tento vstup, aniž by se požadovalo, aby tento kandidátský stát změnil svůj systém? Dobře, paní Gresle ještě. Já bych byla ráda, za prvé bych vám chtěla poděkovat za vaše odpovědi a za tu angažovanost. Já vím, že pro vás je to obtížná situace. A věřte mi, i pro nás je to obtížná situace. Já jsem byla součástí těch delegací během těch dvou návštěv. První návštěva znamenala, že Řecko ještě Ajax neimplementoval, i když roku 1997 Řecko toto přijalo jako podmínku pro evropské prostředky. A později tedy dostávalo Řecko peníze, aniž tato podmínka byla naplněna. Dánská komisařka v té době byla první, která se touto záležitostí zabývala. A my jsme tehdy komisi velmi pomohli v rámci této návštěvy, protože jsme vystoupili a řekli jsme ne, teď musíme skoncovat s tímto systémem, pokud to tady dva roky již neexistuje. Roku 2010 eh, to procento eh, bylo eh, již ve výši 3,4%. To znamená, došlo k určité korekci. A pak jsme tedy navštívili Řecko. Po druhé měli jsme také diskuzi s představiteli agentur, které se zabývají strukturálními fondy. Ty nám říkali, že všechno je absolutně nejlepší. Pak jsme opustili tento rozhovor a e, pak jsem si četla Le Monde večer. A tam bylo právě e, interview s ministrem financí Řecka, e, který tvrdil, že prostě docházelo k zneužívání eh, těchto veřejných financí, nakupovaly se bazény, auta a tak dále. Tak já si kladu otázku, jakým způsobem se u Řecka zabýval těmito zemědělskými subvencemi a vůbec položkou výdajů. A teď mám určitou obavu. Neberte to osobně, protože já jsem se s vámi nikdy nesetkala, neznám vás osobně. Myslím, že při té návštěvě jste tam byl. 95 potřeb v Řecku je financováno evropskými prostředky. Také eh, jsme tedy konstatovali, že tyto prostředky nebyly správně využívány. Jak vy se díkáte na tyto finance? Víte, že my jsme financovali mnoho projektů a nemáme do toho pořádný vhled. Eh, trojka se musí zaměřit na tyto projekty. Jsou tady stovky projektů bez eh, dokládaných zpráv. Já mám, eh, objev, eh, já mám obavu, že výkonnost Řecka se bude ještě snižovat v rámci všech těchto podpor. Proto vaše pozice bude velice důležitá v budoucnosti, protože my nemůžeme v žádném případě strpět, aby řecký člen se snažil nějakým způsobem zakrývat tyto skutečnosti a je nutné, abychom dostávali skutečná správná čísla. Uh, poslední uh, poslanec, a to bude pan Epping, pak myslím, že budeme muset již uh, uzavřít otázky. A já vám děkuji, pane předsedo. Ano, mám také otázku. V životopise kandidáta vidím, že v roce 95 a 96 pracoval jako ataše pro řeckého Eh, člena Evropské, eh, tedy řeckého účetního dvora, to byl pan Nikolau, tedy když působil tedy jako tajemník tohoto řeckého člena Evropského účetního dvora, byl to pan Nikolau, je to tak? Ano. Ano, můžete pokračovat. A opravte mě, pokud se mýlím. Já jsem tehdy působil v kabinetu komisaře Kalase. A byl tam tehdy jeden informátor, tedy whistleblower, který pracoval pro eh, právě jednoho eh, řeckého zaměstnance eh, řeckého účetního dvora. A tehdy bylo řečeno, že, že museli Eh, ostatní zaměstnanci ji přeposílat, eh, tedy předávat svůj plat této osobě. Víte o tom něco? After, okay, please. Pane Milinosi, máte slovo. Děkuji. Administrativní struktury jsou eh, v Řecku skutečně velkým problémem. Eh, pane Odím, je možné, že eh, se některé prostředky k nám dostaly a že tedy došlo k určitým problémům pokud eh, jde o tu otázku těch eh, rychlých aut a eh, z bazénu, jak se na to ptala paní Gresle, tak naším na úkolem, jakožto zaměstnanců účetního dvora, je provádět nikoli pouze primární, ale také sekundární kontroly. Primární kontroly provádí ministerstvo hospodářství, které má výbor pro finanční kontrolu a mají financovat spolufinancování, to, co se týká tedy spolufinancování z Fondu Evropské unie. A pak je to přeposláno dál účetnímu dvoru. A těchto sekundárních kontrol jsem se tedy účastnil a mnohokrát jsem žádal na vrácení peněz. Byl jsem často striktnější než ostatní. Vím o tom, že existovaly systémové strukturální problémy v řecké správě a vím, že míra spolufinancování bude muset stoupnout v Řecku, čili že už to nebude 95%, ale spolufinancování bude muset mít vyšší míru řeckých příspěvků. A paní Nikolau, ten případ, který zmiňujete, o tom jsem neslyšel. Já jsem byl um, tajemník a tedy pa, paní Nikolau, která byla zmíněna, tak vím, že ten, neslyšel jsem o tomto přeposílání mest, ale vím, že tam byly nějaké problémy a že dokonce Eh, se zdá, že přišla o svou penzi. Já ji ale neznám, tehdy už jsem tam nebyl. A pan Antropopoulos eh, to byl upřímný člověk, byl to právní odborník, právník, to je všechno, co o tom vím. Krát děkuji a na závěr eh, zpravodajka. Pane Milionisi, já chápu, že vy nejste odpovědný za veškerou tu řeckou bídu, za ekonomickou a sociální strukturu. Samozřejmě, že by bylo něco jiného, kdybyste byl premiérem vlády nebo měl nějaké významné postavení ve vládě odstupu Řecka do EU. Já bych chtěla připomenout kolegům, že jste nebyl předsedou řeckého NKU, byl jste předsedou jedné sekce. A situace NKU v Řecku je důležitá z hlediska naší práce. Samozřejmě, že musíme eh, se seznámit se způsobem, jakým pracuje vnitrostátní NKU, které Eh, který musí odpovídat některým normám. Vše to je na stránce 15 vaší zprávy. Poté, co jsem se o vás dočetla a poté, co jste poskytli jednotlivá vysvětlení, tak se domnívám, že jakmile víme, že tu je zákon, který umožňuje NKU eh, předkládat svoje stanoviska řeckému parlamentu, pak eh, kontrola účtů je kvalitnější a dochází k určité demokratizaci. A vy jste vlastně svým způsobem první představitel, který dodržuje tento nový zákon, takže nebylo by dobré eh, s vodou z vaničky vyhodit i dítě. Vy jste bojoval za toto, chtěl jste mít eh, kvalitnější řecky NKU. Pane Odi, Tady eh, nedošlo k řízení za porušení smlouvy proti hm, Řecku nebo proti Německu, pakliže došlo k porušení některých závazků podle amsterdamské smlouvy. Takže musíme aplikovat stejná pravidla eh, na všechny. Situace v Řecku je velmi vážná. To víme a sledujeme tuto situaci. Ale pan Milionis nemůže za tuto situaci v Řecku. korespondenci Evropského NKU vidíme, že on poukázal na nedostatečnosti řeckého NKU, kde pan Milionis pracoval. Pan Milionis se snažil zlepšit tento systém. Takže eh, byla bych ráda, eh, kdybychom z pana Milionise neudělali obětního beránka. My potřebujeme mít možnost s vámi přímo takto hovořit. Já myslím, že váš životopis a vaše hluboké znalosti eh, ohledně nedostatků, které existují v Řecku a také váš boj, který jste vedl proti této nedostatečnosti, to vše by eh, mělo přispět k tomu, aby řecký NKU tedy v budoucnosti spolupracoval s evropským NKU a aby celý kontrolní evropský systém fungoval. Takže Řecko, pokud dostávat tyto prostředky nadále, tak eh, by mělo zajistit dostatečnou kontrolu nad těmito evropskými prostředky. Pokud budeme podporovat vaši kandidaturu, pokud se budeme domnívat, že budete členem Evropského NKU, tak eh, je na snadě otázka, jak se domníváte, že by bylo možné zlepšit všechny důležité aspekty správné kontroly řeckých financí a zvláště z hlediska využívání různých evropských prostředků v rámci evropských fondů. Ptám se tedy, jak den po vašem vstupu do této funkce budete moci usnadnit tento postup směrem k větší transparentnosti, jaké nástroje byste mohl používat ve prospěch EU a vaší země. Děkuji. Takže na závěr máte slovo, pane Milionisi. Vám Děkuji, děkuji paní Alessandra za její slova. Je to samozřejmě trochu útěcha, ale já se pochopitelně nemohu než cítit částečně zodpovědný za to, co se děje v mé zemi, to mi diktuje mé svědomí. Ale pokud eh, bych dostal eh, tedy pozitivní vyjádření k mé Eh, novinaci od vás. Tak eh, je pravda, že um, tam osobní eh, role tedy byla velmi omezená v mém působení v řeckého účetního dvora, ale pokud budu jakýmkoliv schopen, způsobem schopen ovlivnit um, byro řeckého účetního dvora tak, aby změnili strukturu uh, auditů v Řecku, tak to, to samozřejmě učiní, učiním, protože naším um, cílem je opustit zcela tento restriktivní právní rámec a přejít k mnohem praktičtějšímu uh, přístupu řešení musíme se pochopitelně držet spíše ducha zákona než pouze litery. A i my chceme začít s výkonnostními audity. Pokud jde o vztah k vašemu výboru, to bude záležitost instituční. Evropský účetní dvůr je součástí evropských, insti- evropských institucí, to znamená i vaší součástí, něco, co vzešlo i z vašeho podnětu, takže tam budou pochopitelně praktické vztahy a iniciativy. Děkuji. Krát děkuji, děkujeme panu Milionisovi za zodpovězení otázek. Tím si dovoluji končit slyšení Nikolause Milionise. Děkujeme mnohokrát. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή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 Ja, meine Damen und Herren. Dámy a pánové, takže bych nyní rád přivítal kandidátku z Francie, paní Daniel Lamarck. Srdečně vás vítám. A prosím vás o vaše úvodní slova. Vítejte, paní Lamarck, máte slovo. Mikrofon, zapnout mikrofon. Vážený pane předsedo, dámy a pánové poslanci, děkuji vám za tuto příležitost, že se mohu prezentovat. Jsem velice poctěna tím, že se mohu účastnit tohoto slyšení vašeho výboru. Jak vyplývá z mého životopisu, moje profesní dráha byla věnována úplně auditorské činnosti veřejných financí v rámci francouzského NKU. Já jsem měla tu zkušenost, že jsem si mohla vyzkoušet všechny dimenze, to znamená sledování nesrovnalostí, trestní řízení, sledování výkonnosti a také vyhodnocování veřejné politiky od roku 2008, protože v té době to bylo eh, připočteno k dalším posláním tohoto úřadu. Moje zkušenost eh, také vyplývá z 15-leté činnosti v regionální účetní komoře. I v současnosti pracuji v regionu Provence Alpes Côte d'Azur jako předsedkyně regionální účetní komory, ale měla jsem také příležitosti ve své kariéře diverzifikovat svoje aktivity ve prospěch státní služby. Je často je časté, že soudci francouzského účetního dvora se účastní jednotlivých komisí nebo předsedají radám právě z důvodu svých odborných znalostí ohledně fungování veřejných financí. V rámci těchto aktivit jsem například byla předsedkyní správní rady velké eh, vzdělávací instituce, dále jsem byla také členkou vědecké rady a účastnila jsem se mnoha vzdělávacích aktivit v rámci kolokví a různých těchto podobných činností. Paralelně k této činnosti jsem se snažila také vyučovat a vzdělávat, ale také jsem se mnohému naučila. Předsednictví regionální účetní komory vám umožňuje zmapovat všechny dimenze kontroly, od plánování až po vztahy s médií. To znamená, naučíte se plánovat, to znamená vybírat tematiky a také subjekty, kde je nejužitečnější spolupracovat, hledat nejlepší propojenost mezi jednotlivými strategickými a kontrolními prostředky v rámci omezených rozpočtových prostředků. Dále sledovat celou kontrolní dráhu, volit nejlepší možnou metodiku, tak abychom získali nejlepší výsledky, zajistit dohled nad kontrolní činnosti, vzdělávat kontrolní týmy, sledovat dodržování lhůt a vypracovávat kontrolní zprávy. Je nutné zajistit relevantní postupy v naší práce a zajistit kvalitní auditorskou činnost. Já myslím, že se mohu opřít o tuto zkušenost a ucházet se o členství v Evropském NKU. Velice si přeji vykonávat svoji činnost v rámci evropských institucí. Během celé mé kariéry jsem eh, byla velmi činná v mezinárodních eh, aktivitách. Po dobu pěti let jsem vedla mezinárodní útvar NKU, spolupracovala jsem se svými partnery z partnerských organizací v rámci Evropy a snažila jsem se zlepšovat spolupráci mezi vnitrostátními NKU a evropským NKU. Byla jsem také pověřena vztahy mezi NKU Francie a Entostai a Eurosai a 45 institucemi z frankofonního světa. Dověděla jsem se, že je velice důležité posilovat tyto vztahy mezi jednotlivými institucemi, pomáhat těm, kteří jsou ohroženi, kteří jsou nejkřehčí, aby mohli sehrávat plně svoji úlohu. Také jsem konstatovala, že Evropská unie má obrovskou úlohu v rámci svých eh, delegovaných práv. Spolupracovala jsem také s akademickou obcí v rámci eh, výuky a také publikací. Myslím si, že řízení státních záležitostí eh, musí zahrnovat právo, ekonomii, sociální vědy a tyto dimenze jsou důležité pro správné chápání těchto úkolů. Na závěr bych chtěla zdůraznit jeden důležitý bod z hlediska vašeho očekávání, a to je moje nezávislost. Během celé profesní kariéry jsem byla nezávislým soudcem. Byla jsem členem NKU, kde nezávislost je centrem eh, fungování tohoto úřadu. Byla jsem nezávislá jako soudce eh, a navíc doživotní jmenování nás chrání před podujatostí. Vždy jsme se snažili o objektivní stanoviska. Veškeré naše zprávy jsou veřejné, určeny občanům. Hluboce jsem přesvědčena, že nezávislost nesouvisí pouze se statutem. Je to postup, je to kultura, kterou musíte neustále budovat. Myslím si, že proto, aby člověk byl skutečně nezávislý, musí se bránit proti předsudkům, předpojatosti tak, aby nepropadl tendenčním postupům a stanoviskům. A proto jsem vždy přisuzovala velkou pozornost vzdělávání a v širším slova smyslu všemu tomu, co umožňuje zlepšovat naše metody a naše kontakty s partnery, včetně těch ze zahraničí. Tím, že se budeme uzavírat sami do sebe, nezajistíme nezávislost. Ne, nezávislost vyžaduje výměnu. Nezávislost kontroly v rámci Evropského dvora musí předpokládat úzkou spolupráci s Evropským parlamentem, musí zohledňovat tuto spolupráci v plánování, tak, aby postupy odpovídaly očekávání občanů. Ve své funkci člena Evropského NKU se budu snažit udržovat s vaším výborem blízké vztahy a budu vám zaručovat svoji ochotu a budu vám velmi pozorně naslouchat. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát paní Lamark. a nyní se dostáváme k diskusi nebo k tomu kolečku otázek. Kdo začne? Spravodajka, prosím. Máte slovo. Slovo, pane předsedo. Paní Mark, buďte vítána. Jste zde v roli francouzské kandidátky na členku Evropského účetního dvora. A už jsme eh, obdrželi určitá doporučení k tomu, abychom eh, zlepšili rovnováhu mezi um, kandidáty. Máme zde vlastně čtyři nové kandidáty muže a vy jste um, jediná kandidátka. Takže pokud bychom jmenovali vás, tak by se nám podařilo trošku zlepšit uh, i rovnováhu mezi uh, muži a ženami v Evropském účetním dvoře, aby to lépe odráželo celkové rozložení mužů a žen ve společnosti. Eh, velice mě zaujala vaše, eh, vaše pracovní zkušenosti. Eh, v účetním dvoru ve Francii také jste byli předsedkyně, nebo jste předsedkyně regionální účetní komory. To je pro nás také velice důležité. A v budoucnu bude zcela jistě důležité také mm, přemýšlet o tom, jak Eh, zlepšit eh, boj s korupcí, v tom máte velice dobré zkušenosti. Myslím si, že to souvisí i s tím vlastně, že jste odpovědná za region Provence Alpes Côte d'Azur, region Jižní Francie. Možná bych vás požádala, zda byste <clears throat> nám mm, neřekla něco e, více e, o tom, jak vaše zkušenosti nám mohou pomoci v boji s korupcí na celoevropské úrovni. Protože zde potřebujeme určitý průlom, určitou průlomovou strategii. E, je pravda, že v Evropě existuje korupce, a měli bychom velice dobře si být vědomi této situace a měli bychom vyslat signál, že se snažíme na tento problém upozornit a že se ho snažíme vyřešit. Ještě bych se vás chtěla zeptat, zda byste mohla dodat něco eh, o vašem, eh, zda byste mohla pohovořit více o vaší představě budoucí architektury celého tohoto eh, kontrolního systému. Také o tom, jak je to vlastně s tím rizikem chybovosti, jak by mohl Evropský účetní dvůr vypracovat takový systém, který by zcela um, zabraňoval těm vzniku vůbec těch, těch chyb, těch pochybení. A možná byste mohla ještě říci eh, více podrobností o vašich zkušenostech eh, v předcházení rizik. Hovořila jste také o profesionalizaci celé, řadě, celé řady subjektů, které jsou zapojeny do, učit, do kontrolních činností. To je také velice důležité. Jedna z debat, která teď probíhá o Evropském účetním dvoře, je to, abychom ještě zlepšili ten profil kandidátů, abychom měli kandidáty s lepším profilem. Hledáme odborníky, hledáme profesionály, hledáme všech členy, kteří budou mít dobrý, um, dobrý ak, dobré akademické zázemí. A chceme, aby to také byli odborníci, kteří mají i určité politické zkušenosti, protože zcela jistě je i politika zapojena třeba do těch programovacích činností toho, jak eh, se budou finance vynakládat eh, na to, aby měly určitý politický dopad. Mohla byste tedy pohovořit o tom, jak eh, má docházet k větší profesionalizaci různých činností, jimž, kterými se zabývá Evropský účetní dvůr a jak sama by, vy byste přispěla ke zlepšení hm, této situace, pokud byste se stala členkou Evropského účetního dvora. Hm, také mě zajímá, jak byste chtěla zlepšit systém účetních eh, systémů. Con, eh, con, con, necesidad de, de, de control. Eh. No a ještě bych chtěla říci, že potřebujeme také možná najít nějaké nové metody, nějaké nové formy kontrol a auditu. Chtěla bych vám poděkovat i za to, jak jste se vyjádřila k tomu, že chcete hájit nezávislost eh, tohoto úřadu a i mm, to, že chcete zlepšovat spolupráci mezi mm, jednotlivými institucemi. V nedávných letech to bylo tak, že Evropský účetní dvůr se k tomu stavil spíše um, ehm, stráhavě, spíše se bránil, takže nás také zajímá, eh, jak si představujete efektivnější úlohu a efektivnější spolupráci s Evropským parlamentem, ale i s dalšími institucemi. Hmm. <clears throat> Možná máte určité Eh, náměty na to, jak posílit svou nezávislost, ale zejména mě zajímá ta otázka, jak zlepšit spolupráci s ostatními institucemi. Adam Krát děkuji, paní Lamarck. Merci beaucoup. Děkuji. Odpovím zároveň na dvě první otázky. Ohledně zjišťování rizik, zejména rizik souvisejících s korupcí. Součástí naší kontrolní mise, ať už v rámci národních instituce, ať už eh, na eh, úrovni Evropského účetního dvora. Samozřejmě spravujeme některé rizikové oblasti finančního charakteru a tady pomýšl- pomýšlím zejména na udělování veřejných zakázek nebo další partnerské smlouvy a jejich přidělování. To jsou eh, pochopitelně určité finanční výzvy, a e, místní samozprávní e, celky ve Francii e, tedy zodpovídají ze tři čtvrtiny investic a v případě udělování kontraktů v mnoha oblastech, ať už je to voda, sanitární služby, restaurace, stavební průmysl. Je tu často partnerství veřejného soukromého sektoru a to znamená, že riziko je poměrně vysoké. Otázka veřejných zakázek, to je taková velmi eh, citlivá, zranitelná oblast, protože samozřejmě jsou tam eh, v sázce finanční prostředky, riziko korupce a někdy také problém uřídit eh, celkově tedy legislativní rámec této oblasti. Takže Samozřejmě v tomto, na evropské úrovni je to sdílená pravomoc, protože částečně je také v členských státech, čili je na členských státech, aby zajistili kontrolu ve svých příslušných oblastech, kontrolu rizika souvisícího s těmito operacemi. To předpokládá úzkou spolupráci s kontrolními orgány na národní úrovni a z tohoto hlediska bylo užitečné, aby kontrolní instituce Eh, národní tedy a to jak na regionální, tak i na té nejvyšší státní úrovni mohli spolupracovat a vyměňovat si informace o nejlepších metodách boje s korupcí a s podvody. My jsme eh, organizovali několik eh, seminářů. Víte, že na evropské úrovni existuje organizace regionálních kontrolních orgánů, které jsou jednotlivé regionální eh, instituce a také instituce z eh, Německa, eh, z Ruska, kde je možné si vyměňovat osvědčené postupy v boji proti korupci. To je nesmírně důležité. Ve věci, kterou se zabýváme, ať jsou to smlouvy, veřejné zakázky, které jsou hlavním trojem korupce, nebo konflikt zájmů, nebo eh, případně eh, další z pronevěry veřejných prostředků, ke kterým může docházet. Takže já myslím, že ty eh, způsoby řešení jsou poměrně známé. Ehm, je, je tím například úzká spolupráce mezi členskými státy, tak aby mohli zlepšovat své Eh, svá vlastní opatření eh, pro zjišťování a potírání korupce, protože to budou potom eh, řeší samozřejmě národní justiční orgány, nikoliv evropské. A je možné také zvýšit kontakty mezi jednotlivými profesními skupinami, tak abychom mohli v těch rizikových zónách které jsou eh, již identifikovány, umístit účinné a uplatnit účinné efektivní kontrolní prostředky, případně e, možnosti vyšetřování. Když se podívám přímo na můj e, region e, Provence Alpes Côte d'Azur a boj proti korupci, tak e, tam bylo důležité, abychom mohli získat maximum informací z, od justičního systému o organizacích, které jsou vystavené riziku korupce. Protože klasickým auditem toho moc nezjistíme. Pouze když už vlastně předem víme, co můžeme zjistit. Potřebujeme tudíž reálné informace, potřebujeme určitou protože jinak eh, pak ta signalizace vůči Olafu nemusí být až tak užitečná. Já jich dostávám asi 80 ročně, ale hodně z těchto informací nejsou prakticky využitelné, jsou to pouze určité epizodické informace od občanů, ale které nejdou na jádro korup, do korupce. A Eh, samozřejmě, že některé, vzhledem k tomu, že některé sektory jsou poměrně do značné míry prostoupeny, prokořeněny eh, mafiozními eh, organizacemi, které pochopitelně mají své kriminální cíle. Takže to, jakým způsobem mohou národní a ev- Evropský účetní dvůr lépe spolupracovat. Tam ty odpovědi jsou známy, ale je potřeba dát eh, těmto metodám konkrétnější podobu. K vaší další otázce, otázce profesionalizace. Tak, máme eh, samozřejmě na úrovni účetního dvora eh, systém školení pro týkající se profesních norem. Takže to je samozřejmě důležité pro jakýkoliv kontrolní orgán je důležité, abychom vždy naslouchali, abychom byli vnímají, vnímaví vůči novým metodám práce, vůči novým postupa, postupům, když se vůči vývoji eh, v sektoru a abychom byli schopni se spolehnout někdy i na externí, externí eh, expertizu. Víte o našem partnerství s jižními státy a severní Afriky a Afriky jako celku. Hodně jsem s nimi spolupracovala, protože Francie koordinuje aktivity v rámci frankofonního světa. A dochází k mm, výměně eh, na profesní úrovni také politicky podporujeme mnohé um, dozorové instituce, které teprve hledají své místo v rámci národních systémů a je pro ně, často se jim nedostává podpory eh, ze strany jejich vlastních parlamentů. To znamená, že jsou velmi zranitelné vůči um, exekutivním orgánům, které eh, jim mohou hrozit eh, buď úplným zrušením nebo organizačním oslabením, které eh, by je naprosto paralizovalo. Takže to je eh, zajímavá záležitost z hlediska vývoje demokracie, jest, jestli vůbec určitá zem, země publikuje e, účty účetního dvora, e, zprávy, v některých případech je to pouze jakési schrnutí, e, nikde, někde se nepublikuje vůbec nic. Od eh, tuniské revoluce se zprávy tuniského účetního dvora s, eh, pak sladily eh, s těmito principy, když dříve se publikovaly tedy pouze jakési syntetizující, schrnující informace. A je potřeba se obracet nejenom na eh, tyto země, ale také podporovat spolupráci mezi těmito zeměmi, to znamená mezi takzvaná eh, spolupráce mezi jihem a jihem. Eh, máme tady například Maroko, kde existuje větší expertíza a zkušenosti a je možné spolupracovat s dalšími zeměmi a podporovat další kolegy, zejména v subsárské Africe. Takže je důležité tato spolupráce je důležitá i na evropské úrovni, aby instituce měly možnost nejenom se rozvíjet, ale aby se mohly také integrovat do sítě, která je podpoří, tedy ve jménu těch eh, zásadních princip profesionalizace, eh, schopnosti, eh, intervenční schopnosti a podpora těchto sítí je pravděpodobně tím nejužitečnějším, co můžeme dělat, když se potom něco nedaří, tak společná reakce pak může vyslat určitý signál eh, politickým činitelům na místní úrovni, že takhle věci dělat nejde. Máme tu případ ehm, senegalského prezidenta, který eh, nevytvořil senegalský účetní dvůr, ale pak místní reakce eh, z, i reakce Světové banky a MMF a zastoupení Evropské unie samozřejmě byli pak eh, podpořeni i celou sítí frankofonie a eh, měl to určitý efekt. Takže spolupráce mezi účetním dvorem a Evropským parlamentem, to je další téma. To je něco, co je přirozené, Pokud jde o systém ve Francii, tak eh, tam na rozdíl od eh, některých jiných zemí své parlamentní eh, tradicí, tak tam to není jako ve Spojených státech, že by to byla součást parlamentu, nemá ani konkrétní vztah nebo vazbu přes prostřednictvím generálního a vedoucího auditora s parlamentem, jako je to ve Spojeném království ale já jsem eh, tedy začala působit u účetního dvora v roce 84 a viděla jsem, že se prohlubují vztahy mezi účetním dvorem a parlamentem. Tak, aby ehm, mohl eh, parlament eh, reagovat na postřehy účetního dvora a to i ve vztahu k exekutivě, aby expertiza účetního dvora pak u, umožňovala, dávala eh, parlamentu možnost eh, zpřesnit a vybrousit, vybrousit své postřehy. A pak eh, od roku 2001 a 2006, kdy probíhala postupně francouzská rozpočtová reforma a parlament získal významnější pravomoci v oblasti kontroly výkonu využívání rozpočtu a kromě toho také došlo k rozvinu, praktickému eh, rozvinutí možnost zadávání vyšetřování účetnímu dvoru. To už je teď asi 15, představuje asi 15 aktivit účetního eh, dvora ve Francii. Funguje to, probíhá to velmi úspěšně, velmi dobře a ty zprávy účetního dvora jsou tak eh, lépe zapojeny do činnosti parlamentu, s tím, že ovšem nemáme specifický výbor, který by se tomu věnoval. Nýbrž je to spíš mezioborové, týká se to čtyř různých výborů parlamentu. E, není tudíž třeba se obávat těchto požadavků parlamentu, je to něco, co musíme zanalizovat, musíme zjistit, jestli to odpovídá misi účetního dvora, jestli to v souladu s touto misí, a podobně je to i na evropské e, úrovni. V Americe je to trošku jiné. Tam je protokolární vztah s e, parlamentem, ale tak tam automaticky je stanoveno, že to musí odpovídat poslání účetního dvora, že to musí být vyřízeno v příslušné období, že, to, že tam nesmí být e, žádná, žádné politické ovlivňování a pochopitelně, že pak eh, určité eh, úpravy mohou probíhat v oblasti působnosti toho vyšetřování a eh, podobně, ale když se když přihledneme k tomu evropskému systému, tam by asi také pomohlo, kdyby národní parlamenty jiné, nejenom ve Francii, více žádali a zadávali účetnímu dvoru některé otázky, které Eh, by měly vazby i na ten evropský rozměr. Možná, že tedy kdybychom eh, tímto způsobem mohli předávat eh, ty otázky a zájmy týkající se evropských politik od Evropského parlamentu směrem k národním parlamentům a pak k účetním dvorům, tak, aby to bylo více a lépe nasměrováno na evropské otázky. Děkuji mnohokrát, takže budeme mít druhé kolečko otázek, pokud nějaké otázky ještě tady jsou, nebo ty odpovědi byly dostatečně obsáhlé. Pan Odi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já mm, bych jménem EPP vás chtěl přivítat, paní Lamark, v našem výboru. Děkuji vám za vaše vystoupení a jsem rád, že kvalita eh, kandidatury, kterou navrhla francouzská vláda, je velmi vysoká. Nemám příliš mnoho otázek, protože vaše kandidatura je kvalitní. Chtěl bych položit jednu otázku ohledně vztahu mezi Evropským účetním dvorem a vnitrostátními národními institucemi. To je téma, které, kterým se zabývám velmi dlouho v našem výboru. Je tady přání našeho výboru, abychom vyvážili tyto vztahy aby tedy vlády učinily takzvané národní prohlášení. Zřejmě se nám to nikdy nepodaří, ale jde o to, abychom uplatnili institut vnitrostátní kontroly. To by bylo užitečné. Musíme si uvědomit, že se jedná o jednotky nebo útvary, jejíž práce bude velmi důležitá v tom řetězci auditorské práce. Ta národní deklarace bude mít samozřejmě jenom omezený dopad. Nicméně bych chtěl vědět, jaký je váš názor na takzvané sdílené řízení. To je eh, oblast, kde je mnoho omylů. My víme, že rada se příliš nezajímá o otázku absolutoria. A my představujeme v Evropské unii orgán, kde vlastně máme tu specifičnost, že máme dva spoluzákonodárce, to znamená radu a parlament. Ale v oblasti absolutoria má parlament poslední slovo. V každé demokracii parlament musí zajišťovat eh, rozpočtovou a politickou kontrolu. Pro nás Evropský účetní dvůr je vlastně jakousi prodlouženou paží Evropského parlamentu z hlediska rozpočtové kontroly. A co se týče sdíleného řízení, tak cítím, že ve vašich odpovědích jste vyjádřila jakýsi souhlas s tímto propojením mezi užitečností těch eh, vnitrostátních orgánů, které by mohly vstupovat do sdíleného řízení, ale s určitou obezřetností, která je konkrétnější než to, co napsal pan Milionis, který napsal, že národní úřady by měli vlastně intervenovat ve prospěch a pod kontrolou Evropského účetního dvora. To není možné, protože tam se jedná vlastně o národní jurisdikci. Je nutné, aby Evropský parlament a národní parlamenty zpracovaly na tom, aby členské státy mohly spustit tento postup eh, vnitrostátní kontroly v rámci toho evropského řetězce auditu. Mohla byste se vyjádřit k tomuto eh, té sdílené zprávě? Jakým způsobem se domníváte, že by ty národní instituty mohly eh, poskytovat určité auditorské potvrzení ne vůči eh, Evropskému účetnímu dvoru, ale vůči vládám? Protože je to rada, která více méně musí zajišťovat auditorské potvrzení v rámci absolutoria. A moje poslední otázka, budu stručný, pane předsedo, týká se to kontroly mezivládních akcí. V rámci krize vlády a představitelé vlád prováděli celou řadu mezivládních akcí a používali komunitární nástroje. A tady existují rozpory i mezi námi. Já jsem například dost osamocený z hlediska absolutoria radě, kde Evropský účetní dvůr sepsal 20 řádek e, stanoviska, to je téměř nic, a přitom my například odmítáme poskytnout absolutorium radě, aniž bychom věděli, jaké tady budou sankce. A víte, že Evropská komise, tak tam bylo asi 250 řádek ze strany Evropského účetního dvoru a tam jsme poskytli absolutorium. Samozřejmě i včera dopoledne jsme se tím zabývali. A jde tady také o ujištění o věrohodnosti. To je postup, který mi stále připadá velmi nesrozumitelný. Eh, stále mi není jasné, když máme devět stanovisek Evropského účetního dvora, zda to konečné stanovisko je pozitivní nebo negativní. Jak se díváte na tyto mezivládní akce, například v souvislosti s ESVČ? Tam se říká, máte právo kontrolovat administrativní část, ale ne tu operativní část. Mají to být tedy národní parlamenty, nebo my, nebo Evropský učení dvůr, nebo mm, NKU jednotlivých států, které se musí zabývat těmito mezivládními aktivitami. Máme o tom hovořit všichni dohromady. Mě by opravdu zajímalo, jak kontrolovat tyto mezivládní e, operace. A pokud to nebudeme my, a pokud to budou jenom e, národní parlamenty, tak je to problematické. Jsme ještě šokováni tím, že vlády odmítly abychom mohli kontrolovat evropský mechanismus Solidary, to je 700 milionů eur. Já jsem také soukromým auditorem, doufám, že se na mě nebudou zlobit, že to říkám, ale 700 miliard eur, které budou kontrolovány pouze soukromými eh, auditory, no to není eh, seriózní přístup. Evropský účetní dvůr odsouhlasil určité připomínkovací řízení, které je opravdu groteskní. Buď to budou národní parlamenty nebo Evropský parlament, který budou kontrolovat využívání těchto mezivládních nástrojů. Doufujeme, že se brzy stanou komunitárními. Takže je nutné, aby toto bylo předmětem veřejné rozpočtové kontroly, ale také politické kontroly. Mnohokrát děkuji. Pokud už nejsou žádné další otázky, tak na závěr předávám slovo paní Lamarck. Otázka ohledně sdíleného řízení a lepší kontroly komunitárních aktivit je složitá. Tady se nabízejí několik odpovědí a je tady také ještě mnoho otazníků, protože vidíme, a parlament to říká, a účetní dvor také, Vidíme, že systémy, které byly vypracovány, například interní integrovaná kontrola, nefungují dobře a ujištění o e, věrohodnosti také není odpovídajícím řešením. Takže máme co dočinění se situací, kde operace, které jsou realizovány v jedné země, podléhají kontrolám dané země, kontroly analyzují uplatnění či neuplatnění těch národních kontrolních systémů a také se zkoumá efektivita z hlediska těch auditorských aktivit. Takže to je systém, který z hlediska auditu nabízí profesní záruky. Potíž spočívá samozřejmě v tom, do jaké míry členské státy jsou schopni se angažovat v rámci toho národního prohlášení ohledně správného nebo nesprávného fungování tohoto systému. A co se týče úlohy kontrolních organizací na národní úrovni, Vzhledem k tomu, že tyto instituce nemají kompetence z hlediska evropského rozpočtu, je obtížné je zapojit do tohoto kontrolního postupu. Leda, že by byly nezávislé na Evropském účetním dvoře, protože ten hlavní auditor eh, by se opíral o stanovisko toho sekundárního auditora a vlastně národní státy by byly vnímány jako jakési pobočky holdingu, což samozřejmě neodpovídá eh, charakteru institucí Evropské unie. Takže to je právní a technický bod z hlediska uplatňování mezinárodních auditorských norem které jsou obtížné. Pak je tady další bod a to souvisí s oborem, který znám. Je to francouzský účetní dvůr. Tyto účetní dvory nepracují se stejným modelem, s výjimkou potvrzování účtů. Francouzský účetní dvor pracuje spíše na principu víceletého horizontu. V roku 2012 se udělala analýza Evrop- používání Evropského sociálního fondu ve Francii. A to probíhalo v rámci programačního období ve výši 6 let, takže je tady problém propojení mezi metodikou výročního potvrzování nebo ročního absolutoria a problematiky, která používá spíše výkonnostní auditorské hodnocení na další období. Já si myslím, že by bylo vhodné hledat spolupráci na základě speciálních zpráv a výkonnostního auditu. Také by možná bylo žádoucí rozvinout přístup Evropského účetního dvora na základě celého programačního období, protože ten evropský finanční rámec tomu vyhovuje. Vlastně by se jednalo o prodloužení těch současných zvláštních zpráv a to znamená, byl by to doplněk k těm ročním eh, absolutorium. Je tady problém právní a metodologický, ale tyto problémy nejsou neřešitelné. Určitě musíme hledat to nejvhodnější řešení. Co se týče mezivládních aktivit, vy jste řekl, že tady je hlavní podstatná věc, která se týká kontroly. Vy jste hovořil například o ESVČ, ale ještě Složitější je to v případě nových finančních nástrojů. Byli jsme svědky toho, že se objevila celá řada nástrojů, některé souvisely s eurozónou, jiné s eurozónou, plus několik států, některé se týkaly všech členských států, některé byly mezivládní, jiné nástroje byly eh, začleněny do smluv, jiné mm, jsou určeny k tomu, že budou v budoucnosti začleněny do evropského práva, ale ještě tomu tak není. Prostě charakteristika těchto systémů je taková, že vidíme, že Evropa reaguje rychle, efektivně, to je první postřeh, který můžeme mít. Evropa vstoupila efektivně do řešení krize a když se podíváme na ty jednotlivé nástroje systémy, tak vidíme, že jsou velmi různorodé a mají víceméně obecně stejně zaměřený charakter, všem často tedy unikají ustanovení smlouvy, unikají kontrole parlamenty a kontrola veřejných auditorů a zvláště kontrola Evropského účetního dvora je relativně omezená a slabá, to jste sám uvedl. Zatím máme jednoho člena Evropského účetního dvora, je to německý člen, který je součástí tedy auditorského výboru pro eh, posuzování mechanismu finanční stability. My jsme zažili něco, eh, například ve Francii, ale i v jiných zemích, kde jsme mohli konstatovat, že je velice obtížně například kontrolovat tento mechanismus finanční stability. Ta kontrola ve Francii neprožívá, eh, neprobíhá vždy úplně dobře, ale existuje tato kontrola. Nicméně ne všechny země mají možnost vstupovat do této kontroly finančních institucí. Zatím uh, Eh, kontrolní úřad se zaměřuje na operativní aspekty a nikoli na monetární aspekty. Eh, samozřejmě, že by tyto kontrolní úřady měly mít větší kapacitu z hlediska kontroly finančních institucí. Pak samozřejmě dopad této kontroly by byl také propojen se vstupy jednotlivých členských států. Musíme si položit otázku, jak budeme tyto částky eh, kontrolovat. Víte, že máme 140 miliard eh, roční rozpočet v EU a z toho velká částka je právě čerpána na úrovni jednotlivých zemí. Moje přesvědčení je takové, vzhledem k tomu, že patřím k instituci, kde ten eh, vějíř těch kompetencí je velmi velký Domnívám se, že bychom měli nejenom přesně stanovit pole působnosti, ale rozšířit také pole působnosti. Ve Francii tomu tak bylo. Francouzský kontrolní úřad stále rozšiřoval své kompetence. Já myslím, že tady je ve hře především kvalita kontroly a pak také demokratická dimenze této kontroly, to znamená schopnosti parlamentu vstupovat do této tematiky. To předpokládá, že eh, Evropský účetní dvůr by měl mít větší kompetence a měl by mít tedy větší nebo důslednější vztahy s Evropským parlamentem. Drazí kolegové, máme spoždění 40 minut. Takže konečná poslední otázka, pane Vody. To není konečná otázka, je to spíše postřeh a doufám, že to správně pochopíte, paní Lamark. Já jsem eh, velmi nešťastný, že pan Michel Kreta musel opustit eh, dvůr, protože byl vynikající. Byl to on, který mě vlastně zasvětil do tajů, tedy kontroly v rámci tohoto úřadu. Dobře, děkujeme, takže tím můžeme ukončit slyšení paní Lamarck. Děkujeme a nashledanou. C'était très intéressant. So, vielen Dank. Äh, ich darf... Mnohokrát děkuji a nyní bych si dovolil přivítat dalšího kandidáta, který je jistě již na cestě směrem ke mně. Je to tak? That, uh, we have... Máme tedy problém. Musíme být trošku lépe zorganizovaní, trošku stručnější. Já jsem zatím čas nezačal ještě omezovat, ale měli jsme skončit s tímto v 10.25, zatímco teď už je 11, takže čas opravdu dochází. Samozřejmě v nejhorším to budeme muset odložit, ale je to tedy na vás, je to ve vašich rukou. Já bych nerad pak slyšel nějaké stížnosti. Ja, meine Damen und Herren, ich darf... Dámy a pánové, takže bych nyní přivítal kandidáta do Evropského účetního dvora, pana Henriho Gretena, eh, který byl jmenován lucemburskými orgány, lucemburskou vládou. Pane Greten, vy jste, jak říkáme německy, již starý zajíc, to znamená, <laughs> už znáte velice dobře tento postup. Takže já bych vás nyní požádal o vaše úvodní slovo, pokud možno stručné, ne delší než 10 minut a pak budeme mít ještě krátké otázky. Takže, pane Grete, nemáte slovo. No, krát děkuji, pane předsedo. Já se pokusím tedy dodržet těch 10 minut. Pane předsedo, dámy a pánové, před šesti lety váš výbor, nejdříve a později parlament, byli tak laskaví, že vyjádřili příznivé stanovisko ohledně mojí nominace do Evropského účetního dvora. Pro mě osobně toto bylo velice důležité. Pro mě je velice důležitý dobrý pracovní vztah mezi Evropským účetním dvorem a parlamentem. To je základ eh, dobré kontroly financí Evropské unie. Od 1. ledna 2008 jsem měl tak možnost přispívat k tomu, že se chrání finanční zájmy občanů Evropské unie. Snažil jsem se posilovat důvěru v evropské instituce a zajistit, aby veřejné finance byly používány hospodárně, efektivně a účinně, tak, aby bylo možné realizovat cíle Evropské unie při dodržování pravidel EU. Během šesti posledních let Evropský účetní dvůr se snažil vydávat nezávislá stanoviska Eh, nezávislé ujištění při dodržování pravidel a ustanovení smluv a mezinárodních auditorských norem. Veškerá tato práce byla realizována ve snaze pomáhat parlamentu z hlediska nalezání přidané hodnoty eh, významu těchto evropských prostředků. Struktura Evropského dvora byla přizpůsobena. Vytvoření jednotlivých komor umožnilo racionalizovat rozhodovací proces v souladu s existujícím právním rámcem. V budoucích letech, podle mého názoru, bude nutné ještě dále posílit povinnost skládat účty a pomáhat parlamentu a radě při dohledu nad naplňováním rozpočtu Evropské unie bude úlohou dvora, aby krátkodobě přijal opatření, která by umožnila zohlednit veškeré změny, které vznikají v souvislosti s víceletým finančním rámcem a zvláště v souvislosti se změnou struktury a povahy výroční zprávy. Ostatně racionalizace procesu vypracování výkonnostních auditů je podle mého názoru na místě. Tato práce, tyto reflexe musí být eh, dále prováděny a také již tomu tak je. Předtím, než eh, dospěju k závěru, chtěl bych ještě poděkovat členům vašeho výboru za vynikající spolupráci, kterou jsme měli během šesti posledních let, a zvláště se zpravodaji výkonnostních auditů v rámci výroční zprávy, na které jsem měl možnost pracovat. Pane předsedo, dámy a pánové, doufám, že mi bude umožněno, abych pokračoval v této spolupráci a v této důvěře, která tady byla nastolena během druhého mandátu. Děkuji, pane Gretene. Nejdříve bude hovořit paní Inés Sandar jako zpravodajka. Bueno, bienvenido otra vez, señor Greteno, que este es un, eh, un habitual. Yo querría... Eh, en... Děkuji. Pane Gretene, vy už jste zkušenou osobou, čili Víte, o co nám zde jde při této výměně názorů? Připravuji zprávu, která se týká budoucnosti Evropského účetního dvora. Již, těch, již pět let pracujete pro Evropský účetní dvůr a za tu dobu jste byl eh, odpovědný za čtyři výkonnostní audity. <clears throat> Jak to, že je tedy byly, jsou to tedy, byly to čtyři velice komplikované audity výkonnosti, některé se týkaly dopravy, ale proč jste tedy neudělali ještě další tyto audity výkonnosti? Proč byly pouze čtyři? Už tam nebyla žádné další oblasti? Také nás, víme, jak je organizována ta práce, víme, jak je to v parlamentu, ale zajímá mě, jak postupujete vy. Jaké máte metody? Můžete se k tomu vyjádřit? Druhá otázka, nebo druhá věc. Byl jste také odpovědný za otázky regionální zprávy? Víte, že v minulosti to také i v našem výboru vyvolalo mnoho otázek a také tam byly určité výsledky, ale takové trošku pochybné. Takže se ptám, proč jsou ty výsledky tak eh, pochybné? Proč tam nedošlo k žádnému zlepšení? To je z mé strany vše. Já děkuji. Chce ještě někdo vystoupit? Pane Ody, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Gretenovi za jeho vystoupení. Co se týče otázek na eh, dotazníku, nebo tam jich je méně těch otázek. Aha, protože se jedná o obnovení mandátu. Já si myslím, že by se měly klást stejné otázky, i když je to obnovení mandátu, tak abychom měli přehled o e, stanoviscích těch jednotlivých kandidátů, ale děkuji v každém případě za to upřesnění, které se nám uvedl. Od roku 2012 tedy se zabýváte finančními nesrovnalostmi a to je vlastně záležitost, e, v které pracujete již je určitou dobu. Trvalo nám určitou dobu, než jsme eh, správně diferencovali nesrovnalosti a podvody. Víte, že 80% se eh, si týkalo podvodu, ale ve skutečnosti se jednalo o nesrovnalosti, takže komise to dobře potom rozlišila. Já bych chtěl vědět, zda byste se mohl vyjádřit k eh, problematice nesrovnalostí a hlavně, abyste nám řekl, jakým způsobem bojovat proti podvodům. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane Ody a další pan Border a potom paní Gresle. Děkuji. Také bych se rád zeptal v tom období, kdy pan Greten působil v regionálním fondu účetního dvoru, tak neschledali jsme tehdy to je v tom období žádné zlepšení, pokud jde o audit eh, výdajů eh, na regionální fondy. V průběhu let tedy můžete eh, nám ze svých zkušeností říct, co bychom jako parlament mohli dělat na, v zájmu zlepšení situace? Měli bychom zlepšit říš, řízení, zlepšit řízení nebo dát více zodpovědnosti na členské státy. Co by se s tím zkrátka dalo dělat? Krát děkuji, Ines Gressle. Já jsem chtěla přesně navázat na to, co řekl Jan. Tady je peer review, které existuje a to se týká tedy práce Evropského účetního dvora. Je to velice zajímavý dokument, protože ukazuje, že nezávislost by mohla být eh, ovlivněna eh, v souvislosti s počínáním Evropské komise a ve vztahu k auditorskému týmu. Takže chtěla bych se zeptat, jak to vypadá z nezávislostí a co děláte pro to, abyste zajistili a navýšili tuto nezávislost? Děkuji. Mnohokrát děkuji. Takže to byla celá řada otázek. Pane Greten, máte slovo. Takže já bych zareagoval na otázku, kterou položila paní Ayala Sender. To pracovní zatížení jednotlivých členů dvora je stanoveno podle disponibility těch jednotlivých auditorů nejdříve a pak také podle zájmu jednotlivých členů. Musím zdůraznit, že toto pracovní zatížení je rozloženo spravedlivě. Já jsem měl tu šanci a navíc ještě povahově jsem velmi netrpělivý, takže možná, že jsem eh, příliš tlačil na některé spolupracovníky v tom smyslu, že se nám opravdu podařilo dokončit čtyři zprávy. Ten pátý, pátá zpráva se týká inkubátorů, na tom pracujeme to jsou eh, ty instituce, které jsou vlastně jaksi kultivovány Evropskou unii ve smyslu podporování nových eh, podniků, jakési podnikatelské líhně. Takže měl jsem eh, to štěstí, že jsem pracoval tady na této zprávě a hlavně jsem se zabýval pátou kapitolou. Já jsem postoupil tento úkol pane, panu Lázaru, to je kolega, který se tím bude zabývat počínaje rokem 2013. Já jsem eh, byl určen druhou komorou eh, na určité úkoly, které budou jiné, nicméně ty jiné úkoly mi neumožní eh, pracovat na těch předchozích konkrétních záležitostech, protože budu pověřen vlastně dohledem nad prací této komory. Pan Ody zde uvedl otázku výboru, který se zabývá finančními nesrovnalostmi. To je výbor, který pracuje případ od případu v rámci dvora, pokud se nám postoupí taková záležitost. Poslední případ, kterým jsem se zabýval, byl případ externích spolupracovníků kteří fungovali jako přednášející na dvoře. Někdy tyto přednášky byly zrušeny z toho důvodu, že členové, kteří se měli účastnit těchto kurzů, se nemohli z nějakých důvodů účastnit a my jsme řešili otázku, zda to má být proplaceno tomuto spolupracovníkovi či nikoli. A úřad se snažil eh, zjišťovat, která ustanovení by byla vhodná. Na závěr jsme konstatovali, že pochybení vzniklo na straně dvora a nikoli na straně poskytovatele těchto služeb. Pan Milder položil otázku, která je holostivá. Protože Evropský účetní dvůr nemůže zlepšit výkonnost je na komisi a zvláště na členských státech, aby zlepšovali výkonnost. Jak bych to řekl? Rád bych propojil vaši otázku s otázkou paní Gresle. My jako dvůr například eh, finančním nařízení jsme předložili návrhy na to, aby intervence komise byly výraznější. Pokud nějaký členský stát může nahradit jeden projekt jiným a pokud s tím nesouvisí žádné finanční sankce, pak je komise téměř bezmocná. A podle mého názoru a podle názoru účetního Evropského důra by bylo vhodné mít silné pobídky pro to, aby členské státy velmi bedlivě eh, sledovali průběh těch jednotlivých projektů. A co se týče toho, té výroční zprávy, 75 chyb vznikne na regionální nebo národní úrovni. A velká část těchto pochybení mohla být eh, detektována, tedy zjištěna na národní nebo regionální úrovni, kdyby ty příslušné úřady pracovaly dobře. My jako Evropský účetní dvůr to pouze konstatujeme. My nejsme rádi, že vám každý rok už téměř 20 let předáváme negativní uh, uh, ujištění o věrohodnosti, takzvaný DAS. Samozřejmě, že bychom rádi řekli uh, evropským daňovým poplatníkům zpěte klidně, vše je v pořádku, ale tak tomu není vzhledem k tomu, a pokud nebudeme mít přesné a silné sankce, tak mi není jasné, jak by se ta situace mohla zlepšit. Jo, vielen Dank. Krát děkuji. Prosím, paní Gressle. E, dostanu také odpověď? Promiňte. Já bych vás chtěl ujistit, že jsem byl kompetentní pro kapitolu 5, to znamená energetika, doprava, podpora regionu. A společně s panem komisařem Kalasem jsem vlastně nikdy nemluvil. A co se týče pana Ettingera, tak s tím jsem za celý svůj život měl dvakrát kontakt zde na tomto výboru. A s panem Hanem eh, jsem měl častěji kontakt. Ale i kdybych měl kontakty s určitým komisařem nebo i kdybych měl kontakty s e, pracovníky komise, tak to neznamená, že mě to nějakým způsobem ovlivní v mém stanovisku. Musíte si představit, že když děláme kontrolu na místě, například teď v roce 2013, už připravujeme zprávu na příští rok. Naši auditoři jdou na místo. Podívejte se na nějakého auditora, který například eh, je v Rumunsku, v Lucemburku, je to jednoduché, ale v Rumunsku, dejme tomu, ten pracovník nehovoří rumunsky, musí musí pracovat v angličtině, my tam klademe otázky, většinou jsou to mladí spolupracovníci, kterým je mezi 25 a 35. Ti tedy sbírají informace Často se stává, že odpovědi na tyto otázky nejsou správné a tudíž se musíme dožadovat dalších informací. V té první části máme prostě to procento e, omylu velmi vysoké. A pak tedy je oponentura, oponentní řízení, to je ta další fáze, kde ty jednotlivé audity, audity jsou ještě znova prověřovány a tam aplikujeme jiné koeficienty, pomílení nebo chyby, ale my nejsme nějakým způsobem schovývaví vůči e, těmto zemím. Je to proto, že jsme si vědomi toho, že musíme postupovat velmi striktně a musíme opravdu vystupovat z toho, co je, e, co se dá obhájit. Není možné, aby eh, někdo prostě mi kladl nějaké otázky a potom během slyšení například mi některá členská země vytkla, že jsme nesprávně interpretovali některé, eh, některá řízení. Já poctivě přiznávám, víte, euroskeptici a pokud to mohu tak říci, ty se dívají pouze na ty negativní věci, nedívají se na pozitiva v Evropě je procente chybovosti asi 4,8%. To znamená, zbytek proběhl dobře. Takže když budeme hovořit jenom o negativech, tak eh, tím vynecháváme ta pozitivní, eh, ty pozitivní aspekty v Evropě. Ještě dodatečná otázka, paní Gresle? To je otázka na půl plné nebo na půl prázdné sklenice. A já bych řekla, že ta sklenice je hlavně moc velká. Ještě bych chtěla říci, že po peer review se říká, tato formulace, která je obtížná. Také tady stojí samozřejmě, že to oponentní řízení je prostě takové, jaké je, je to dobře, ale my máme dojem, že je tady snaha prakticky vytvářet nějakým způsobem tento konsensus. V rámci tedy tohoto peer review mně nešlo o to, abyste nějakým způsobem prostě kritizoval. Mně jde o to, že ta práce musí probíhat tak, jak by měla probíhat. Jak se teda díváte na ty kritiky, které jdou e, směrem na váš úřad a jakým způsobem jste popsal úlohu, kterou máte v tomto smyslu? Já se ještě ptám, jestli chce někdo ještě vystoupit, položit otázku. Paní zpravodajka třeba ne. Já vás mohu ujistit, že my jako dvůr postupujeme striktně podle mezinárodních norm, to znamená deklarace z Lima, z Mexika a také postupujeme striktně podle našich vlastních norm, které jsme si stanovili. Protože to je eh, to je eh, věc, kterou musíme dodržovat a já vás mohu ujistit, že nejsme schovývaví nebo nezavíráme oči před něčím. Vy jste hovořila o tom konsensu nebo kompromisu, který se tu jaksi vytváří, je tady snaha ho vytvářet, s tím nesouhlasím. S částí tohoto peer review nesouhlasím osobně, protože to neodpovídá mým zkušenostem. Já si dokážu představit, že bychom zkrátili to oponentní řízení. Dokážu si představit, že bychom tady neměli to předběžné řízení, eh, pak tedy definitivní a třístranný meeting. Já si dokážu představit, že celé toto řízení by se zkrátilo. To není pro mě problém. Ani si nemyslím, že by účetní dvůr s tím měl potíže. Ale je tady nebezpečí, že poté následně na národní úrovni a také v parlamentu se objeví dodatečné otázky eh, a že eh, tady eh, bude požadavek dořešit mnoho dalších aspektů. Já osobně nemám problémy s tím, aby se tato oponentura zkrátila, aby se nějakým způsobem pozměnila, ale Eh, ten odkaz na peer review, kde se říká, že tedy jdeme příliš daleko, to, myslím, není úplně v pořádku. Promiňte. Ještě jednu malou otázku. Eh, tady se říká v tom dokumentu, že potřebujete dva roky na preliminary study. Eh, ty lhůty jsou už jaksi legendární. Co tam děláte? Nebo jak se snažíte změnit, snížit tyto lhůty. Samozřejmě, že všichni si na to stěžují, ale já bych chtěla vidět, jakým způsobem se to budete snažit změnit. A pak je tady ještě otázka. V jedné zprávě o absolutoriu jsme prosili, aby ten kalendář a ten průběh těch zvláštních zpráv byl přesně dodržován, abychom měli jasný přehled o tom, jak to probíhá takže bylo by dobré, kdybyste nám to tady potvrdil. Já tady mohu udělat určitý příslip, ale nevím, jestli se mi podaří to dodržet. Nás je 21 v kolegiu. Paní Ayala Sender mě už upozornila na to, že jsem zpracoval velký počet zvláštních zpráv. Závisí to na jednotlivých členech také to závisí na složitosti konkrétní zprávy. To ovlivňuje, zda dodržíme či nikoliv daný harmonogram. Nemělo by to trvat více než 18 měsíců, pokud pracujeme na té zvláštní zprávě, tedy od začátku až do zveřejnění konečné zvláštní zprávy. Ale dokážu si představit, že i na této úrovni, jak bych to řekl, eh, se pokusíme o zkrácení té lhuty. Když vidím, že ten eh, ověřovaný subjekt má dva měsíce na stanovisko a když konstatuji, že trvá měsíce, že například je také vyřazen například srpen, nebo konec roku vypadá, nebo začátek roku z toho vypadne, tak eh, je nutné samozřejmě zdůvodnit toto spoždění Samozřejmě, že to záleží na tom, co se zkoumá. Když děláme eh, audit na místě, tak pak můžeme říct, dobře, do 14 dní se k tomu musíte vyjádřit. Ale je tu problém těch národních orgánů a také komise. Ty by samozřejmě s těmi krátkými lhůtami měly určité problémy. Já osobně s tím problém nemám a já jsem ve svém úvodu již řekl, možná trochu nepřesně, že se na našem dvoře snažíme nějakým způsobem zpracovávat naše zprávy v kratší lhůtě, zveřejnit a zpracovat je v kratší době. A k tomu ještě připojuji svoje osobní hledisko. Já myslím, že bychom měli více než v minulosti zohledňovat přání hlavně parlamentu a ostatních takzvaných stockholders. Děkuji mnohokrát. Tím můžeme tedy ukončit toto slyšení s panem Gretenem. Děkuji mnohokrát, pane Gretene. Ještě, promiňte, já bych připojil jedno slovíčko. Kdybych oproti všemu očekávání nedostal pozitivní vyjádření tohoto výboru a Evropského parlamentu, tak samozřejmě eh, nebudu nějakým způsobem trvat na svém mandátu, to je jasné. Pro mě by to prostě byl důkaz toho, že práce, kterou jsem vykonával v šesti letech, nebyla dostatečně dobrá a nevyhovovala Evropskému parlamentu. To je totiž zákon, který jsem já sám sepsal pro Lucemburský kontrolní úřad, takže je to parlament a pouze parlament, který určuje obsazení eh, účetního dvora, takže budu toto plně respektovat. Ja, ich begrüße ganz besonders den Kollegen chtěl eh, přivítat pana kolegu Rubika, eh, který se tady připojil k tomu potlesku. Srdečně vítejte, pane Rubiku. A nyní bych chtěl přímo přejít na slyšení kandidáta do Evropského mm, účetního dvora, který byl jmenován nizozemskými orgány. Pane Brenningmajere, vítejte na našem výboru a prosím vás o vaše úvodní vystoupení. Nepříliš dlouhé, ne delší než 10 minut. Okay. Ja, ja. <clears throat> Dear Mr. Vážený pane předsedo, cíní poslanci a poslankyně, výboru rozpočtovou kontrolu. Dovolte mi využít této příležitosti k tomu, abych se představil před Evropským parlamentem, zejména před stěnými poslanci a poslankyněmi tohoto výboru. Představím se v angličtině a odpovím na vaše dotazy buď v angličtině nebo eh, v holandštině, pokud eh, to bude v zájmu přesnosti potřeba. A v tomto samém úvodu se chci podělit o své názory na roli účetního dvora a také se vyjádřím ke své motivaci, k tomu, proč ehm, se ucházím o tuto pozici. Vztah mezi Evropským parlamentem a účetním dvorem a jeho členy je podle mě nesmírně významný. E, zprávy a aktivity Evropského účetního dvora mohou totiž posílit demokratickou roli parlamentu při jeho kontrole. Eh, a pokud budu eh, jmenován, tak eh, budu cítit tedy závazek posílení smysluplné spolupráce s Evropským parlamentem a dalšími evropskými institucemi. Já jsem zvyklý na dialog s institucemi a s parlamentem, jsme předchozí aktivity. E, ještě nesmím zapomenout také na vztahy s národními institucemi, protože i ty mají velký význam. Výroční zpráva pro rok 2012, publikovaná minulý týden v úterý, je již devatenáctým negativním vyjádřením, který tedy předává když k dlouhému řetězci zklamání. Tento 19. Toto 19. negativní vyjadření možná tudíž může vypadat jako, že, se, že je všechno jako obvykle. Ale pro mě to tedy jako obvykle rozhodně nevypadá. Kdyby mě občan žádal, abych vysvětlil, jak je možné, že máme 19 takovýchto negativních stanovisek, které nicméně přesto vedly pak k absolutoriu udělenému komisi, tak pak bych jim tedy to musel vysvětlovat opravdu zdlouha. Ale v konečném důsledku bych stejně v očích toho občana viděl jakýsi eh, ironický záblesk a záblesk pochybností. Mohu někomu přesvědčivě vysvětlit tato fakta, která znamenají, že legalita a regulérnost v značné části evropských výdajů je spochybnitelná a je poznamenává nerespektováním pravidel pro udělování zakázek a pravidel způsobilosti. Tato otázka prostě zatím nemá uspokojivou odpověď. A mezi tím veřejná zodpovědnost v Evropě by měla maximálně podpořit legitimitu e, rozpočtu tím, že bychom měli alespoň skutečně nezávislé výdaje a nezávislý přeskum transparentnost v rámci rozpočtu. A tím se dostávám k některým významným otázkám ohledně důvěry občanů v Evropskou unii a komplexnosti legislativy. Začnu důvěrou. Jakožto národní ombudsman v Nizozemsku jsem ve vlastní zemi pracoval právě na důvěře občanů ve vládu. Jsem přesvědčen, že mé zkušenosti z Nizozemska mohou být přenositelné a užitečné i na evropské úrovni. Je důležité, aby občané důvěřovali v systém veřejných výdajů, ve finanční řízení a aby systémy pro zajištění odpovědnosti fungovaly spolehlivě a účinně. Bohužel, ve své výroční zprávě účetní dvůr dochází k závěru, že kontrolní systémy nejsou, jsou pouze částečně účinné. Proto potřebujeme zlepšit důvěru občanů v tyto instituce, kde se tedy nakládá, tam, kde se nakládá s evropskými prostředky. Druhý aspekt je komplexnost. To by měla být další priorita. Ošetřit zbytečnou komplexnost legislativy. Tato komplexnost legislativy a veřejné politiky je zbytečným břemenem pro společnost. Komise se správně snaží eh, osekat zbytečnou eh, právní zátěž a administrativu. Konec konců žijeme v demokracii a právním řádu a legalita je tudíž základem veřejné zprávy a eh, tak to platí i pro účetnictví. Takže podle mě důležitou rolí účetního dvora je identifikovat rizika vyplývají, vyplývající z komplexnosti pravidel a politik. Tento risk by, toto riziko by mělo být vysokou prioritou nejenom v zájmu transparentnosti, ale také v zájmu snížení rizika chybovosti a podvodu. Jsem přesvědčen, že evropské politiky by měly být transparentní a srozumitelné občanům. V moderní společnosti důvěra občanů ve vládu není zřejmá. Eh, ta důvěra, tu si musíme získat konkrétními kroky a to pak eh, přispívá důvěru ve veřejnou zprávu v Evropě. Z téhož důvodu si myslím, že právní rámec pro veřejné výdaje by měl být transparentní a účinný. A eh, transparentní odpovědnost národních úřadů, komise a Evropského účetního dvora mohou posílit celkovou důvěru evropského občana v Evropskou unii. Takže závěrem. Mým, mou osobní motivací k tomu, proč prostě se ucházím o toto místo, je můj osobní postřeh, že lepší odpovědnost eh, může přispět k lepší důvěře občanů v evropský rozpočet a že se dá dělat více, ba musí se dělat více k tomu, abychom zlepšili kvalitu legislativy. A to, co mě tedy má hnací síla, vyplývá ze značné, ze značné míry z mého upřímného přesvědčení, že musíme na úrovni účetního dvora poskytovat nezávislý, nezávislou analýzu a výzkum, která může v konečném důsledku eh, pozitivně ovlivnit důvěru občanů. Cíň poslanci eh, a poslankyně parlamentu a výboru pro rozpočtovou kontrolu Očekávám dobrou spolupráci s vámi a těším se na vaše případné dotazy. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, pane Brenikmajere. Nyní zahajuji diskusi. Položte prosím své dotazy. Myslím si, že nejprve asi paní zpravodajka, paní Ayla Sandra a poté další, kteří vyjádřili zájem. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane Brenningmajere, buďte vítán. Vítám vás co by kandidáta na člena Evropského účetního dvora. Ještě... Hmm. Vítám vás tedy zde, co by kandidáta na pozici člena Evropského účetního dvora. A dovolte mi otázku. Musím se přiznat, že mám určité pochyby, určité dotazy. Vy jste nizozemským veřejným ochráncem práv a vlastně žádal jste o obnovení svého mandátu na dalších šest let. Pak jste ale nebyl již znovu jmenován. Usiloval jste tedy o to znovu zvolení na těch dalších šest let. Pak jste se také v roce 2012 hlásil na post Evropského veřejného ochránce práv. Byl jste také zvolen do, mezinárodní, um, do mezinárodního Mezinárodní organizace evropských ombudsmanů. Tam jste byl tedy jmenován. Také vás vaše, rada, vaše vláda nominovala, eh, co by eh, člena nebo kandidáta na členství v Evropském účetním dvoře. <clears throat> Vypadá to, že se zajímáte úzce o otázky občanství, ale pokud někdo nebyl znovu zvolen do takové pozice, tak tam byl asi nějaký důvod. A také bych ještě chtěla říci, že nevidím, že byste měl nějaké speciální hluboké znalosti eh, v účetnictví. Eh, spíše jste se věnoval profesi ombudsmana. Mohl byste nám tedy říci, co nám přinášíte jako kandidát? Co můžete nabídnout? Jde vlastně o to, že za poměrně krátkou dobu se vlastně již po druhé ucházíte o nějakou pozici v evropských strukturách. Dále jste zmiňoval tři důležité věci ve vaší profesní dráze. Hovořil jste o třech důležitých rozhodnutích, na kterých jste se podílel. Mě zaujalo to jedno z nich. Když jste působil jako soudce, tak jste se zabýval otázkou rovnosti žen a mužů. Takže v té době jste musel vyjednávat o těchto věcech v poměrně obtížném kontextu. Veřejný sektor mm, klade velký důraz jednak na nezávislost, ale i také na rovnost eh, mužů a žen. Chtěla bych se zeptat, proč si myslíte, že právě v tom politickém sektoru byly takové problémy, nebo proč tam nebyl dostatek důvěry. A také se chci zeptat, jestli jste se věnoval otázkám systému dotací a dále jste se podílel i na věcech, které se týkaly nizozemské vlády a jejich problémů s, s dodržováním sociálního státu, protože nizozemský stát říkal, že vlastně se musí posunout dále. Takže jaký je váš názor na zajišťování veřejných služeb, na právo na veřejné služby, na to, zda zda má existovat právo na zdravotnictví? To si myslím, že to je také důležitá oblast. A e, to byly tedy otazy dotazy z mé strany. Děkuji. Myslím si, že bylo dobré nejdříve položit otázky. Bude hovořit pan Ody a pak další ještě řečník. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl jménem EPP přivítat pana Brenningmejera, poděkovat za informace, která nám, které nám poskytl. Chtěl bych vám položit dvě otázky. nemáte vzdělání v oblasti auditu ani zkušenost. Mohli byste z hlediska auditorské zkušenosti rozvinout některé mm, prvky, které by nás přesvědčily o tom, že budete dobrým auditorem na Evropském audit, eh, účetním úřadě. By to, že jste byl dobrým veřejným ochráncem práv, neznamená, že budete dobrým auditorem. A co se týče nezávislosti, Mohl byste nás ujistit o tom, že budete nezávislí z hlediska nizozemské vlády, která vás navrhuje k nominaci, tak aby v tomto ohledu jsme byli ujištěni. To jsou jediné tyto dvě otázky, pane předsedo, které mám. Děkuji. Pan Karbandy je další tazatel. slovo, pane předsedo. Rovněž se vítám pana Brenningmajera. Vítám ho na schůzi našeho výboru pro rozpočtovou kontrolu. A já mám otázek celou řadu. Chtěl bych nejprve trošku zopakovat to, co říkal již pan Ody. Um, mám jeden komentář, který se týká otázky nezávislosti. Nezávislost je naprosto zásadní, pokud máte být členem Evropského účetního dvora ale zároveň je to i naprostá nezbytnost eh, v pozici ombudsmana, ať už, ať už jste vnitrostátním národním eh, ochráncem <clears throat> veřejným ochráncem práv či eh, evropským ombudsmanem. A <clears throat> z Nizozemska mohu potvrdit, že vy jste zcela jistě byl velice nezávislým ombudsmanem. A možná je to i ten důvod, proč se lidé v Hágu rozhodli, že byste možná mohl Eh, jít pracovat do dalších evropských struktur, proč vás vyslali do Bruselu. A <clears throat> já chci položit dva dotazy. Ve svém úvodu jste hovořil dost podrobně o tom, proč je tak důležité, aby občané získali větší vhled do fungování Evropské unie, do toho, jak funguje rozpočet Evropské unie, aby také mohli um, Evropskou unii lépe podporovat. Lucemburský účetní dvůr je opravdu občanům dost vzdálen. A když si čtete ty zprávy účetního dvora, tak eh, i ti skuteční odborníci mají občas eh, trošku problémy porozumět obsahu těchto zpráv. Ehm, máte nějaké návrhy, jak eh, činnost Evropského účetního dvora zatraktivnit nebo zlepšit její, zajíma, zlepšit její vizibilitu vůči občanům. A pak se chci zeptat ještě na účinnost a efektivnost investic na úrovni EU. Pokud právě Evropský účetní dvůr neustále upozorňuje na to, že zde nejsou, do, že nefungují dobře audity výkonnosti toho, jak se vynakládají peníze. Když se podívám na zprávu z roku 2012, tak eh, účetní dvůr se také vyjádřil i k tomu víceletému finančnímu rámci na budoucí období, ale ten jeho názor je tedy dost zdrcující. Takže jak můžeme my všichni, nikoli pouze Evropský účetní dvor, ale my všichni, učinit to, nebo jak, jak máme zlepšit eh, reakci na všechna ta doporučení, která činí Evropský učení, eh, účetní dvor a jak máme zaručit to, že všechna ta doporučení se nakonec dostanou do praxe, protože zatím to není činěno dostatečně. A každý rok se opakuje ta situace, lidé říkají, no je to všechno opravdu složité, a měli bychom ještě zlepšit tu naši činnost, ale nevím, jak ten začarovaný kruh nakonec eh, překročit. Pak ještě eh, jsem si všiml, že Evropský účetní dvůr se nesoustředí dostatečně na jednotlivé členské státy. Co kdybychom více zveřejňovali ty, kteří neplní své úkoly? Neměli bychom na ně více ukázat prstem? Děkuji. Děkuji, Paula Rubik je další. Děkuji, pane předsedo. Mě by u vás zajímalo, jakým způsobem se díváte na platby Evropské unie a na prostředky, eh, které plynou do daňových rájů a eh, jak se díváte na prostředky, které byly zaplaceny na evropské projekty a unikají do těchto eh, daňových rájů. Myslíte si, že by bylo možné, aby to bylo součástí aktivit vašeho dvora? Děkuji, pane Rybik. A další tazatel. Chas. Děkuji. Drazí kolegové, já se domnívám, že člen účetního dvora musí být naprosto nezávislý musí eh, pracovat v pozitivním duchu a důstojně. Ta nezávislost je v tom ale opravdu esenciální. Eh, viděl jsem jeden nizozemský televizní program, kde se říkalo, že zatím v Evropské unii, unii prochází, dochází k určitému eh, určité diskriminaci s tím, že zatím obecná pozice v Hágu je taková zaměřená proti cizincům, proti lidem zvenku. A tedy, že u nás je velký nacionalismus a nesnášenlivost vůči, vůči cizincům. A pokud eh, je náš eh, kandidát tolik nespokojen se situací v naší zemi, proč se za tuto zemi kandidovat do účetního dvora? Že on vyjadřuje pohrdání eh, vůči politikům v mé zemi. A já si kladu otázku, jestli jeho motivace eh, k výkonu této funkce je skutečně nespochybnitelná. Už se snažil stát se ombudsmanem, ale dostal jen málo hlasů a teď se snaží dostat místo v rámci účetního dvora. Já bych raději Eh, zvolil někoho, kdo chce skutečně demokraticky souhlasit občanům Evropy. Myslím, že by měl stáhnout to, co řekl v televizi, eh, tam, kde jsem to zmínil předtím, měl by se omluvit obyvatelům Nizozemska. A jinak žádám zpravodajku a další kolegy, aby hlasovali proti. Děkuji za celou tuto řadu otázek. Máte prosím slovo, pane Brenningmajere. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo, děkuji za to, že mám příležitost reagovat na všechny dotazy, které byly nesmírně důležité, zajímavé a informativní. A já jsem rád, že se mohu podrobně vyjádřit k některým věcem, které jste zazněli. Paní zpravodajka, paní Sender, se mě ptala, co mohu se svým vzděláním a se svými zkušenostmi přinést Evropskému účetnímu dvoru a co mu mohu nabídnout. Samozřejmě já jsem nepůsobil ani jako účetní ve, ve své zemi, ani v Evropě, ale podle mého názoru je to tak, že mohu využít své zkušenosti ze svého působení co by soudce, ombudsman a mm, jsou Dívala jsem se i na oblast veřejných eh, financí a co by soudce jsem byl dokonce odborník v oblasti veřejné, eh, veřejných financí, eh, daně, sociální dávky, důchody. Co by akademik jsem také sepsal například um, různé odborodatoru, která se týkala Evropské měnové unie a tak dále. A také jsem se zabýval jimi dopady na evropskou demokracii. Nejsem učetní, jsem spíše takovým obecným akademikem a odborníkem v právu, ale tam jsem se věnoval celé řadě věcí. Jako soudce jsem měl příležitost, nebo jsem, jsem musel velice rychle seznamovat i s poměrně složitými věcmi. Musel jsem se učit velice složité věci. A samozřejmě, že bych se na, nebo že vlastně od, když mě nizozemský eh, premiér žádal, abych se stal kandidátem, tak jsem se velice silně začal zajímat o všechny věci, které se týkají činnosti Evropského účetního dvora. A tehdy jsem zjistil, že na jedné straně je zde zapotřebí velice technických znalostí, například je zde metodika těch DASů a dalších věcí, které se řeší na, v Evropském účetním dvoře. Ale na druhé straně se pak můžeme dívat ještě na práci Evropského účetního dvora obecně. Zda je efektivní, zda je ve všech aspektech účinná a zda ta práce Evropského účetního dvora nakonec eh, má dopad na občany a jaký na ně má dopad. Já mám pocit, že zatím je ta práce Evropského účetního dvora něčím, co je pro občany velice obtížně vysvětlitelné. A už jsem zmiňoval to, že už vlastně 19. rok v řadě jsou ty zprávy negativní. Takže jsem chtěl při, přispět něčím, jak zlepšit tuto situaci. Ehm, zda třeba máme přinášet ještě další otázky, které jsou důležité pro evropské občany, pro práci Evropského účetního dvora. Paní Sandr, Eh, vy jste řekla, že jsem kandidoval na eh, pozici Evropského veřejného ochránce práv a teď se hlásím na pozici do Evropského účetního dvora. Říkáte tedy, nebo snažíte se naznačit, že se prostě snažím najít nějaké takové eh, zajímavé místo, nějaké mm, teplé místečko. Ale tak, tak to určitě není. Když jsem byl požádán nizozemskem, abych se stal kandidátem na tuto pozici, tak mě to dost překvapilo. Naprosto mě překvapilo, že Nizozemsko eh, vlastně požádalo mě, co by bývalého ombudsmana, abych se stal členem Evropského účetního dvora, abych na to kandidoval na tuto pozici. Tak jsem se jich ptal, proč, proč já? A oni mi řekli, byl jste schopen přetvořit eh, úřad eh, obránce práv, který byl naprosto neznámý v Nizozemsku, do eh, úřadu, které, který teď všichni znají v Nizozemsku. A nizozemští občané mají důvěru v to, že tento úřad dobře funguje. A on mě tedy ujistil, nebo on se domnívá, že bych vlastně mohl hrát podobnou roli v Evropském účetním dvoře, že bych mohl přemostit tu, tu technickou stránku Eh, účetního dvora mm, v eh, úřad, který bude srozumitelnější občanům. Už jste zaznělo, že pokud si přečtete eh, tiskové prohlášení, které Evropský účetní dvor každý rok vydává, takže to je dost obtížně pochopitelné. Myslím si, že ani, ani 1% občanů, nebo maximálně 1% občanů tomu bude rozumět. A stejné procento si myslím, to bude, pokud se zeptáte novinářů, zda tomu rozumí. Ve financích jsme se museli velice e, dobře poučit, že nemáte nikdy podepsat nic, čemu dobře nerozumíte. A to právě souvisí s tím problémem, jak e, vysvětlit a obhájit e, činnost Evropského účetního dvora občanům. A já bych se chtěla to pokusit. Myslím si, že tím jsem vlastně už odpověděl i dotaz pana Odyho, který se ptal na to, co mohu přidat, ehm, co mohu přinést jako kandidát navíc. A možná se to týká i poznámky pana Hardinga. Čím se mohu mm, Tato je otázka na to, jak jsem se podílel na snižování diskriminace v Nizozemsku. Jde o to, že se na mě obracel obrovský počet lidí, a hovořil o tom, že mají tyto problémy. A pan Hardingu, právě eh, tento příklad byl eh, ukázkou mé nezávislosti. Já chci říci, že rozhodně nestáhnu svou kandidaturu eh, z toho důvodu, že vy máte nějaké jiné politické názory. Ehm, to je na vás. Takže pokud se mě ptáte, zda jsem nezávislý, tak mohu říci, že ano, že jsem velice nezávislý, byl jsem nezávislým soudcem, nezávislým akademikem. Um, a byl jsem také velice nezávislým ombudsmanem a budu v tom pokračovat, ale zároveň mohu ještě říci, že dokážu mm, se zodpovídat, chci stavět mosty, chci propojit Evropský účetní dvor s Evropským parlamentem. Chci se ptát Evropského parlamentu, co považujete za důležité pro naši činnost a myslím si, že v současné době je také velice takovou otázkou, která je na místě, co si právě parlamentní eh, rozpočt, výbor pro rozpočtovou kontrolu myslí, eh, že by se mělo změnit, že by se mělo zkvalitnit v činnosti Evropského účetního dvora. Jak má být eh, činnost Evropského účetního dvora přesvědčivější? Pane Gebrandy, vy jste zdůraznil důležitost vztahů s občany. O tom už jsem podrobně hovořil. takže já se vyjádřím k vaší druhé otázce, která se týkala účinnosti a efektivnosti vynakládání evropských peněz. To je samozřejmě otázka, eh, která mě velice trápí. Často můžete v televizi výdat eh, eh, info, různé zprávy o tom, že došlo mm, k provádění nějakých dost zvláštních eh, programů. Eh, je to, ty programy byly minimálně problematické, pochybné. A pak je otázkou, zda dobře funguje kontrola ze strany Evropského účetního dvora. Zda se tomu Evropský účetní dvůr věnoval. Myslím si, že tady je trochu rozpor nebo průrva mezi každodenním životem v jednotlivých členských státech a mezi tou kontrolní úlohou Evropského účetního dvora. Měli bychom to více propojit a měli bychom to také zdůraznit. Máme zde rozpočtový rámec a je problémem, že i ten samotný rozpočtový rámec není zcela vyjasněný. A i Evropský účetní dvůr poukazoval na to, že je dost problémem, že ten eh, rozpočtový rámec není zcela jasně definován na těch dalších sedm let a není mm, trošku nejasný v tom, jaký bude ten rozpočet pro Evropský účetní dvůr na těch dalších sedm let. Možná by Evropský účetní dvůr mohl také soustředit svou práci na provádění a výkon svých eh, činností, po svých rozhodnutí. Je také důležité mm, usilovat o eh, cílenější financování. A ještě další otázka, to se týkala těch daňových rájů, to není příliš přímo otázka pro Evropský účetní dvůr, ale myslím si, že bychom ještě znovu měli zvážit otázku spravedlivějšího zdanění. Já bych byl sám osobně rozhodně pro. Děkuji. Ještě dvě otázky. Pan Hartung nejdříve, prosím. Ne, pan Ody, to není otázka, je to jenom připomínka. Já jsem slyšel, že náš kandidát několikrát uvedl, že 19krát se vydal negativní DAS, je to komplikované a složité. Ano, je to nekom, ne, nepochopitelné, nesrozumitelné. Ale co se týče negativního DAS, tak to musíte vysvětlit. To vypracování dvora je nesrozumitelné. Smlouva říká, že je jedno prohlášení o věrohodnosti. Ale když čete e, DAS, tak to konečné potvrzení účtu je pozitivní, tedy potvrzení závěrky, říká se, že jsou Eh, účty v pořádku, takže to je důležité. A ty operace, která s tím souvisejí z hlediska výdajů a z hlediska příjmu, tak příjmy jsou v pořádku, výdaje, tam, jsou určitá, tam je určitá chybovost. Já bych chtěl upozornit, že když se říká, eh, že je negativní DAS, tak tomu příliš nerozumím, protože to vypracování dělá dvůr, takže to, bylo jenom, eh, to byla jenom tato připomínka. Děkuji. Pan Hartong, prosím. Děkuji. beru na vědomí odpověď pana Brenningmajera. Jenom bylo plně jasno. Vy jste kritizoval de facto nejenom ovšem naši stranu, ale všechny politické strany. Zdá se, že vy stále uvažujete jako ombudsman, ne jako potenciální kandidát na člena účetního dvora konkrétně v této otázce, která je nesmírně kontroverzní v Nizozemsku, takže jsem znepokojen. Já vám odpovím v nizozemštině. Já chápu, že jste, že jste znepokojen a přeji vám mnoho úspěchu. A tím můžeme uzavřít toto slyšení. Děkuji mnohokrát panu Brenningmérovi za to, že se dostavil na toto slyšení. Takže děkujeme a tím přecházíme na dalšího kandidáta Ja, meine Damen und Herren. Dámy a pánové, takže po krátké přestávce bych zde na našem výboře rád přivítal pana Win Owena. Je to oficiální kandidát Velké Británie. Byl tady jmenován jako kandidát do Evropského účetního dvora. Takže vítejte a poprosil bych vás tedy o úvodní slovo, prosím. Mr. Chairman. Pane předsedo, poslanci a poslankyně tohoto výboru, děkuji vám. Je to, jsem opravdu poctěn, že tu mohu být. Mí rodiče eh, měli silné veřejné hodnoty a odjakživa mě povzbuzovali v tom, abych se aktivně účastnil života společnosti. Eh, přes 30, eh, přes 30 let, 32 let funguji v rámci vlády a také v, se podílím tedy na regionální práci. Vždy jsem se snažil zlepšovat eh, vládu a přitom zůstávat striktně politicky neutrální. Kopie eh, Lorenztyho fresko, eh, fresky visí přímo v, mm, u mě doma. A teď abych poukázal na několik aspektů mé kariéry. Za prvé, mám rozsáhlé skutečnosti s finanční zprávou jakožto zaměstnanec ministerstva financí a v devět posledních eh, let jsem nedávno se zabýval na úrovni centrální vlády s vysoce eh, rizikovými dlouhodobými reformami v oblasti penzí, stárnutí nebo klimatických změn a energie. A dohlížel jsem také nad eh, vypracováním mnoha nezávislých zpráv, které se velmi podobaly zprávám auditovým ve svém rozsahu. Mám rozsáhlé a relevantní zkušenosti s auditem. Sám jsem byl předmětem auditu mnohokrát. Když jsem eh, například působil jako eh, účetní úředník eh, v rámci našeho výboru pro veřejné účty, a v rámci eh, anglické LSI jsem se naučil principy účetnictví a působil jsem pak na eh, různých auditových výborech a toto vše nyní konsoliduji prací eh, v našem úřadu pro audit. Mám také značné zkušenosti s vedením eh, a řízením změn, například na našem ministerstvu, které zaměstnává tisíc lidí a také ministerstvu sociální věci, kde je více než tisíc lidí. A eh, pomáhal jsem i s eh, oživením selhávajícího nemocničního trastu. Vždy se Eh, snažím prokázat přidanou hodnotu Evropské unii, unie. A ať už eh, to bylo v rámci, v rámci evropských klimatických politik nebo reformy finančních služeb, tak jakožto alternativní eh, člen Británie v EIB nebo prostřednictvím různých posudků práce Evropské unie. Samozřejmě, že Evropská unie nyní se nachází v eh, nelehkých dobách a to i účetní dvůr. Jak eh, konec konců vyplývá i z vaší eh, zprávy o budoucí, budoucí roli e, účetního dvora. Já chci, abychom několik věcí zlepšili. Za prvé, e, chceme lépe spolupracovat a používat více auditové práce, v, i v, ve spolupráci s um, komisí a v nejvyššími auditovními orgány členských států a přesunout náš důraz více směrem k výkonnosti. Zaměřit se na nejrizikovější oblasti a výstupy. A myslím, že ruské GIO a francouzský Corps jsou příkladem toho, jak můžeme dělat více práce lépe a rychleji. E, za další, měli bychom být vlivnější jakožto instituce. To znamená budovat znalosti a kapacity a pomáhat legislátorům v jejich procesu. Čili bylo by skutečně ctí sloužit této funkci strážce finančního pořádku našich občanů, usilovat o e, regulérnost a o správné vynakládání každého eura čestně a v duchu spolupráce bych takto pracovala, doufám, i s trochou dobrého humoru eh, s Unií a národními institucemi, obzvláště pak s Evropským parlamentem a tímto výborem. Děkuji vám. Rád zodpovím na vaše dotazy. Um, velice děkujeme. Já jsem velice rád, že jste také eh, zmínil i to, že byste pracovala s humorem nebo s úsměvem, protože to je něco, co nic nestojí a přitom to všem zlepší život. Takže nejprve paní zpravodajka, paní Ayla Sanders a pak dám slovo ještě dalším, kteří chtějí položit dotazy. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane Ujene Owene, buďte vítán. Vítáme vás eh, jako kandidátora, kan, jako kandidáta na, Evrop, na pozici člena Evropského účetního dvora. Hovořil jste o svém původu, o svých rodičích, o tom, jak důležitou roli hráli ve vašem životě. Mm, vaše jméno bylo navrženo Spojeným královstvím, ale nás by možná zajímaly podrobnosti, které se týkají činnosti eh, britských účetních britských eh, účetních eh, orgánů. Hovořil jste o tom, co jste se eh, naučil na jiných kontrolních orgánech jiných zemí. Možná byste nám mohlo vysvětlit podrobněji, co třeba vás tak zaujalo, co třeba bychom mohli následovat, mm, z čeho bychom si mohli vzít příklad pro další chod Evropského účetního dvora. Myslím si, že vaše zkušenosti jsou velice cené. A chci se také ještě zeptat, co si myslíte o tom, jak vypadají ty schvalovací procedury, které se týkají vynakládání prostředků v evropském, z evropského rozpočtu a jaká je situace v jednotlivých členských státech? Pokud jsem to dobře pochopila, tak vlastně jste říkal, že v Spojeném království máte jiné postupy pro schvalování národních účtů než v jiných zemích Evropské unie. A, mm, takže chci se zeptat, jak, to vypadá s takovým postupem, protože tam se schvalují obrovské částky financí. Hovořil jste také o svých zkušenostech se, sta, eh, se státní zdravotní službou eh, Spojeného království. Hovořil jste také o eh, urč... tipo de fondo o určité imunitě. Ta imunita by se potom vztahovala i na státní úředníky. A navíc tady ještě chci říct, že státní zdravotní služba není eh, příjemcem evropských peněz. Pak jste ještě hovořil o velice důležitých otázkách, jako je třeba vyřazování starých jaderných zařízení z provozu. A mě by zajímalo, jaké, jaké potíže jste třeba v minulosti měl, s jakými potížemi eh, máte zkušenost a také, jak vypadá vaše představa, spolupra- vaše představa spolupráce s Evropským parlamentem a jak chcete ty potíže překonat. Greg Walden je další řečník. Děkuji. Eh, vítám panové na náš výboru. Blahopřeji vám k vaší prezentaci, nejenom protože jste z Walesu, i když samozřejmě je to pozitivní bod, to asi vysvětluje i ten váš smysl pro humor. I já mám smysl pro humor. A mám na vás tři dotazy. První se týká nezávislosti. Vedli jsme diskuze s dalšími kandidáty, zúrazňovali jsme právě tento bod nezávislosti kandidátů a nezávislosti účetního dvora. Když si přečtu Eh, ovšem má životopis, mohli bychom být trochu znepokojeni, neboť pracujete pro, pracoval jste pro pravicové ministry eh, v vašem období, bylo by možná dobré, kdybyste eh, trošku vysvětlil nezávislost ehm, státního, státní zprávy ve Spojeném království, jak funguje tady tento celý systém. Já jsem vedl, působil na regionální úrovni ve Walesu a je samozřejmě dobré, že existuje ta možnost poukazovat i na regionální úrovni na osvědčené postupy a pak je šířit eh, dál. Ehm, zatím toto neexistuje ještě na evropské úrovni. Jak bychom pak mohli po auditech, po provedení auditu šířit tedy osvědčené postupy? A dále výroční zpráva na rok 2012, která, jak víte, byla publikována Eh, teď nedávno a víte, že se chybovost zvýšilo na více než 4%, eh, a bohužel eh, tedy ve Spojeném království jinde to tisk prezentuje jako podvody, jako podvody Evropské unie. A to asi nedělá dobrou službu nikomu, ani Evropské unii, ani politice obecně. Takže jak byste nám pomohl bojovat proti takovému chybnému vnímání a rozptilování některých mýtů o Evropské unii a jim rozpočtu? Děkuji. A nyní pan Gerbrandy. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane Vanovojene, za vaše úvodní prohlášení. Myslím, že to bylo eh, vynikající, když jste eh, působil jako, tedy jak byl přijat jako internista Eh, možná, že pan eh, Cameron by byl rád, eh, by, by velmi, bylo by pro ně velmi užitečné, kdyby působil jako internista předtím, než se účastnil první Evropské rady. Ale teď pokud jde o ty výkonnostní audity, já jsem tu též otázku kladl i dalším kandidátům. Když se podívám na výroční zprávu z letošního roku, 2000, pro, na rok 2000, pro rok 2012 tedy, tak vize Evropského účetního dvora je skutečně devastující ve vztahu k dalšímu programovacímu období do roku 2020. Příliš komplexity, pokud jde o pravidla, ale prakticky žádné konkrétní cíle, jimiž bychom mohli měřit výkonnost. Žádné ukazatele. Vy se chcete tedy zaměřovat více na výkonnost, to říkáte, a to je chválihodné, ale jak můžeme dosáhnout lepších výsledků, lepšího dodržování těchto doporučení účetního dvora? Konec konců je to něco, čemu bychom měli naslouchat i my, ne nutně v tomto výboru, ale v dalších výborech, které ne vždy příliš naslouchají specializovaným zprávám od účetního dvora. Ale možná byste se s námi mohl podělit o určité podněty, myšlenky ohledně toho, jak byste chtěli zajistit větší význam, větší vliv práce Evropského účetního dvora. A následuje Jean-Pierre Odin. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. I já za sebe osobně jménem EPP bych chtěl přivítat pana Uvena a chtěl bych poděkovat za upřesnění těch písemných odpovědí. Váš životopis se týká zvláště veřejné zprávy. Ani ve vašem vzdělání, ani ve vaší zkušenosti nevidíme auditorskou zkušenost. Mohl byste eh, vysvětlit tuto záležitost tak, abyste nás ujistil, že můžete vykonávat funkci člena Evropského účetního dvora. Druhý dotaz se týká nezávislosti. Vy jste realizoval kariéru ve veřejné správě a zcela osudově často je tady propojení eh, s politickou mocí. Mohl byste doplnit vaše odpovědi v otázkách nezávislosti na vládě Spojeného království? A poslední otázka. Na konci vašich písemných odpovědí Odpovídáte na otázku, zda byste stáhl vaši kandidátu, pokud by stanovisko parlamentu bylo negativní. To není úplně přesné. Mohl byste to upřesnit a buďte otevřený vůči nám. Po dobu jednoho roku máme dosti velkou zkušenost s tímto typem odpovědí. Mohl byste být jednoznačnější z hlediska této odpovědi, abychom přesně věděli, co můžeme očekávat v tomto ohledu. Děkuji. A poslední Jan Mulda. Thank you, uh, chair. A... Děkuji, pane předsedo. Mě by také zajímaly podrobnější informace na téma, které mi hovořil pan Odi. Co To znamená, pokud bychom vydali mm, negativní doporučení k vaší osobě, tak eh, jak byste postupoval? Protože vy tam píšete, že pokud eh, bych, pokud by mi bylo doporučeno, tedy že nejsem vhodným kandidátem, tak bych konzultoval vládu Spojeného království a rozhodl by se, jak dále pokračovat. Ale já chci říct, že my zde budeme hlasovat eh, tajně. A vy, vy chcete vlastně, abychom vám případně vysvětlili důvody, které vedly k tomu negativnímu stanovisku, takže vy očekáváte, eh, i když ehm, naše vysvětlení, ale pokud se bude hlasovat tajně, tak si myslím, že to asi těžko od nás můžete očekávat, že bychom vám potom svou volbu nějakým způsobem zdůvodňovali. Takže se vás chci zeptat, zda tedy znáte tento postup, že tedy nebudete, jak nezískáte důvody, proč jsme vás nedoporučili. Paní Gresle. Řekte si Gresle poslední. Řekl jste, že chcete konzultovat vaši vládu, pokud vás nebudeme moci akceptovat do této funkce. Jak to jinak vypadá s konzultacemi s vládou vůbec? Děkuji. Děkuji. Tak eh, byla to zase řada otázek, takže pane Oun, můžete odpovídat. Široká škála otázek, očekáváme samozřejmě brilantní odpovědi. To byl zase můj humor. Vynasnažím se, pane předsedo. Takže za prvé, začnu otázkou paní zpravodajky moje vlastní zpráva v NAO, tam když jsem byl jmenován tedy proto, abych konsolidoval své zkušenosti, ehm, od té doby jsem pak působil v rámci Národního auditového úřadu a dělal jsem celou řadu různých věcí v kontextu učení, to znamená, eh, pozoroval jsem, jak řídit eh, takovou významnou auditovou instituci, účastnil jsem se jejich ehm, semináře v oblasti leadership. Pracoval jsem na, fin- na záležitostech finančního auditu spolu se zemědělským týmem a to se týkalo výkonnostního eh, auditu a eh, účastnil jsem se tak velmi zajímavého eh, semináře o metodice, statistických metodik při vzorkova- vzorkování spolu s ehm, členy Evropského účetního dvora takže myslím, že jsem eh, měl poměrně širokou škálu relevantních eh, školicích a učebních eh, iniciativ a pak také tedy jsem se informoval o těch spíš globálních procesech, které probíhají Lima, Mexiko, jak se tyto normy potom uplatňují při stanovování 2%, těch 2% nebo jiných čísel při provádění samotného auditu. A myslím, že jste se také někdo ptal na tu London Business School, proč jsem šel na tuto školu. Jenom abych si to vyjasnil, proč jsem studoval na Business School, bylo to tak? Ano, takže tehdy ve vládě jsem se chtěl naučit více o všech disciplínách komerčního světa, protože to bylo relevantní pro mnoho z toho, co teď vláda dělá. Naučil jsem se nejenom základy finančního a manažerského účetnictví, ale také makro a mikroekonom, základy makro a eh, mikroekonomických otázek, čili mnoho disciplín, které eh, jsou relevantní pro práci auditové instituce v moderní eh, době zejména protože se teď eh, ocitáme v multidisciplinárním světě, a kdy finanční audit potřebuje eh, zohledňovat i další aspekty, potřebuje další dovednosti k tomu, abychom byli schopni se vyznat v některých otázkách. Pokud jde o mm, schvalování řízení evropských fondů v členských státech, tak Spojené království před několika lety experimentovalo s vydáváním eh, ročních eh, účetních eh, zpráv k evropským financím, ale to se bohužel přerušilo v důsledku celé řady určitých zádrhelů a problémů technického charakteru, i když vláda chce znovu zahájit tento proces v brzké době 2014-15. Já doufám, že se tak stane z hlediska společenství by to bylo určitě dobré. A pak samozřejmě e, účty každého rezortu, ty jsou auditovány rovněž Národním auditovým úřadem. Není to úplně to stejné povolení, e, jaké existuje na evropské úrovni, ale existuje určitá konsolidovaná zpráva o stavu veřejných financí, kdy představitelé ministerstva eh, financí eh, se předstupují přes parlament a potom každý jednotlivý eh, vedoucí každého odboru, jako bylo v mém případě, v případě klimatických politik, tak je potom auditován a je potom dostane jaksi absolutorium nebo ne. A za období, v kterém jsem zodpovídal za účetní výkazy, tak eh, došlo k absolutnímu bezpodmínečnímu udělení ehm, absolutoria na všech úrovních, jak samotného rezortu, tak i té skupiny. Čili to je něco, co se blíží de facto absolutoriu ve vaší podoby. A pokud jde o imunitě NHS, tak um, práce, pracovní eh, práce eh, zdravotního charakteru samozřejmě. Často jsou lidé nemocní, někdo se dopustí nějakých, může dopustit nějakých chyb eh, na úrovni zdravotnictví a pak hrozí nějaká soudní řízení, ehm, žaloby a podobně, takže proto je na místě, aby ehm, členové rady jednali v dobré víře, aby Eh, případně dostali očkodnění od toho nemocničního trustu, což je prostě v souladu s pokyny NHS, čili eh, našeho eh, zdravotnictví. A pokud jde o vyřazování elektráren z provozu, tak to je otázka, kterou jsem před rokem právě předstoupil před výbor pro veřejné účty. Je to něco, co řeší mnohé státy, včetně některých východních států Evropské unie. Myslím, že to byl velmi zajímavý příklad, protože ten dílčí rozpočet pro náš odbor, který jsem zodpovídal, byl možná z dvou třetin nebo do 80% právě využíván k tomu, aby k platbám a k hrazení eh, tohoto vyřazování eh, jaderných elektráren. A existuje řada eh, různých, aby to zhruba 3 miliony liber za rok, a existuje řada projektů této povahy, kde se musí řešit eh, riziko a nebezpečí. Eh, je to obrovská výzva z bezpečnostního hlediska z, eh, a i z finančního hlediska, takže jsem měl možnost se o tom hodně rozvědět. A má zkušenost na poli životního prostředí a klimatických změn by mohla být pro účetní dvůr přínosem. Teď se dostávám k otázkám pana Volna. Mohu vás ujistit, že jsem naprosto politicky neutrální a nezávislý. Pracoval jsem pro konzervativní vládu v kabinetu konzervativního eh, ministra financí, ale také pro laboristickou vládu a pracoval jsem na rozpočtu pro laboristického ministra financí. Eh, pracoval jsem také s eh, zvláštním zástupcem pro klima který klimatické otázky, který funguje pro stávající liberistickou administrativu, a, tedy pro předchozí liberistickou administrativu. a pracoval jsem i pro liberální demokraty v naší stávající koalici. Takže proto mohu ří, říci, že takto skutečně funguje eh, nestra, nestrana um, služba nestrana v naší eh, zemi um, a je to v souladu i s pokyny uh, Eh, které jsou stanoveny pro eh, auditory v deklaracích eh, v Limě a v Novém Mexiku. Také jste se tázali na auditový proces a šíření osvědčených postupů. Vždycky musíme používat negativně pozitivní pobídky, jakýsi systém cukru a byče, to znamená, že auditoři musí podávat pravdivé zprávy komise zase musí uplatňovat pozastavování a, a sankce. Auditoři mají také zodpovědnost snažit se vzdělávat a pomáhat administrátorům chápat, jak řešit chyby. A když teď vidím um, tu zprávu vydanou v úterý eh, z o oddělení pro pracovní penze, kdy, kde byla tedy uh, už 25 let byla určitá výhrada v důsledku eh, chybovosti, tam asi 3% a ten eh, práh eh, materiality byl jednoprocentní, tak je důležité pracovat a snažit se rozložit ty chyby tak, abychom viděli, co je v jejich moci zlepšit, co se dá v průběhu času změnit tak, aby se ta chybovost zlepšila. A v té Eh, je tam eh, takový graf, myslím, že číslo 5 v té publikaci z úterka, kde se začínáme trošku právě učit rozlišovat mezi těmi kategoriemi těch chyb v některých oblastech. To je, myslím, dobrý začátek. A jak říkám, musíme tu chybovost řešit jak negativními, tak pozitivními pobítkami. Pane Gerbrandy, vy se tážete na výkonnostní eh, zprávy. Děkuji za tuto otázku. Myslím si, že definující cíl je ten, ten základní cíl, který pak mají úředníci plnit, je samozřejmě velkou výzvou. Ale je důležité to, takový cíl vytyčit. Um, já jsem přesvědčen o účinnosti výkonnostních dopadů a posouzení dopadů, posuzování dopadů, protože si myslím, že je to dobrý základ pro lepší finanční řízení do budoucna. Samozřejmě s tím, že snad se podaří zlepšit i výroční zprávy jednotlivých generálních ředitelů. Auditor nemůže totiž provádět dobře svou práci, pokud nemá jasnou platformu cílů a ukazatelů. Takže toto je reciproční záležitost. Já doufám, že eh, v této věci uvidíme víc takovýchto podnětů a posuzování dopadů a je skvělé, že parlament má teď vlastní jednotku pro posuzování dopadů. Myslím, že by bylo dobré ji maximálně využívat. Jak dosáhnout lepších výsledků, a tak aby, se, eh, aby doporučení naše měla nějaké následné kroky. K tomu mohu říct, opět poukázat tedy na to vyřazování eh, jaderných elektráren z provozu, kde jsme startovali nový systém pro sledování dalšího vývoje v dalších letech. Je důležité vždycky se vrátit a posoudit, jestli vaše doporučení byla splněna nebo ne. In terms of qualifications, Monsieur Audi. Ale ještě co se týče kvalifikace, Pane Ode, máte pravdu, já nemám kvalifikaci co by účetní, ale myslím si, že mám velice relevantní zkušenosti jak z vysokých pozic a také mám obrovské manažerské zkušenosti a obojí si myslím by bylo přínosem pro Evropský účetní dvůr. A myslím si, že je dobré, aby tam byly lidé s různými schopnostmi. A také, jak už jsem říkal, tak už na univerzitě jsem začal studovat, nebo jsem studoval eh, účetnictví, rozumím těm ehm, výkazům, také eh, jsem eh, vlastně v praxi pracoval s různými metodikami s Prahem chybovosti a tak dále. Mm, I jsem zkoumal, jak vlastně můžeme co nejlépe využít ty poznatky účetní dvorů. Jsem ochoten celoživotně se učit. Vím, že na, v Evropském účetním dvoře mě, by mě čekaly velké úkoly. A ještě pak, co se týče té otázky nezávislosti, to si myslím, že už jsem zodpověděl, když jsem odpovídal na předchozí otázky. A pak eh, nakonec jste se ještě ptali vlastně na tu mou eh, odpověď, eh, na tu poslední odpověď, která se týkala případného stažení kandidatury. Myslím si, že ta má písemná odpověď byla jasná. Je zásadní, aby zde byla pozitivní vazba, pozitivní vzájemně se uznávající vztah mezi Evropským parlament a Evropským účetním dvorem. Pokud byste vynesli eh, negativní doporučení, tak bych velice zvážně stahoval Eh, tak bych velice vážně přemýšlel o stáhnutí své kandidatury. Konzultoval bych vládu Spojeného království a nejprve bych chtěl pochopit důvody, které vedly k takovému stanovisku, abych tedy mohl co nejinformovaněji posoudit, jak nejlépe reagovat. Děkuji, říká předseda. Ještě pan Mulder a pan Uri a pak už toto kolo uzavřeme. A pokud by nás čekaly ještě nějaké turbulence, tak se prosím připoutejte. Eh, děkuji. Eh, ještě, si, ještě zopakuji svou otázku. Vy říkáte, že chcete pochopit důvody, které vedly k případnému zamí, zamítavému stanovisku, ale jak se chcete ty důvody dozvědět? Protože jsem vám říkal, že se jedná o tajné hlasování, takže mm, myslím si, že ta odpověď ještě nezazněla. Dobře, tak ještě se zeptáme pana uh, Odyho. Ještě pan Ody má možnost položit dotaz? Mm, to s tím souvisí. Eh, nesmíme si společně hrát na kočku s myší. Bylo by dobré, aby eh, se tady jasně mluvilo to znamená, když stáhnete kandidaturu, no tak eh, nemusíte diskutovat eh, s vládou. My jsme měli chorvatského kandidáta a já vyčítám eh, premiérovi Chorvatska, že nezohlednil v rámci komunitární logiky stanovisko parlamentu. On prostě prosadil svého kandidáta, prosazoval svého kandidáta radě. Když budete diskutovat s Cameronem, no tak on vám řekne, ano, já, ho chci, já vás chci prosadit a on nám, vás bude prosazovat. O to nejde. Když tady vy vydáme negativní stanovisko, tak není na vás, abyste diskutovali s vlávou. Pokud chcete celé to rozhodnutí nechat na premiérovi, no tak nám to řeknete. Buď stáhnete kandidátoru, a nebo necháte to rozhodnutí na předsedovi vaší vlády, abychom věděli, na čem jsme. Okay two questions. Dobře, padly dva dotazy. Poprosím vás o dvě odpovědi. Děkuji. Já doufám, že jsem se jasně, upřímně a poctivě vyjádřil, jak nejlépe jsem dovedl, jak písemně, tak i nyní ústně. Ale dovolte mi ještě to trošku více podrobněji vysvětlit. Co by státní úředník a i co by i účetní si myslím každý musí přeskoumat veškerá fakta a zajistit si veškeré důkazy, veškeré mm, skutečnosti ještě předtím, než dojde k rozhodnutí. E, ve své 30-leté praxi ve vládě e, jsem se naučil, že je dobré neodpovídat na různé hypotetické otázky a rozhodně na ně neodpovídat e, nějakým kategorickým způsobem. Takže já se pokusím co do největší míry zjistit vlastně, jaké důvody vedly k případnému, pokud by tedy tento výbor a plénum došlo k negativnímu eh, názoru. A poté se co mm, nejzodpovědněji rozhodnu. Bude to mé rozhodnutí a budu vycházet ze všech informací, které budu mít k dispozici, pane Muldere. A pak ta otázka, zda mám či nemám konzultovat vládu své země. Musím říci, že vláda mě nominovala, já jsem jejich nominantem a jsem velice rád, že mě nominovali. A myslím si, že tedy je naprosto řádné a naprosto v pořádku a je to v souladu s mými hodnotami, abych tuto věc s nimi případně konzultoval. Děkuji. Hmm, ano, děkuji. Děkujeme, pane eh, Win Owene, za to, že jste zareagovala všechny dotazy. Chceme vám poděkovat a my budeme postupovat eh, dále v našem programu. Děkujeme. Ja, meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Dámy pánové, milí kolegové, tím jsme dospěli k závěru dopoledního zasedání, takže přerušuji naše zasedání a v 15 hodin to tady pojede dál. V 15 hodin eh, tady je Senderova zpráva takže ve tři hodiny pokračujeme odpoledne. Děkuji a nyní přerušujeme naše jednání.